Colleagues, we are going to start again our work. Please. Tak vážení kolegové, pustíme se opět do práce. Prosím, posaďte se. That's something, yeah. Okay. So welcome back. Tak, opět vás tu vítám. Jsme jistě všichni nadšení, až se pustíme znovu do práce po letní přestávce. Dnes tedy začneme několika horkými tématy, včetně Korsia. Na úvod je potřeba, abychom schválili pořad jednání. Nevidím žádné námitky. Nemám žádná sdělení předsedy, Společně s koordinátory patrně učiníme nějaká oznámení zítra. A také je zapotřebí, abychom schválili zápis z předchozí schůze, tedy z prvního zasedání 10. července. Žádné námitky, dobře. V tom případě je zápis schválený. Můžeme tedy přejít přímo na bod číslo 5. Na ten máme čas do 10.30, protože v 10.30 musí tady pán odejít. Takže prosím, přivítejte tady pana Hololaje. Budeme hovořit o eh, velice ožehavém tématu, kterým je Korzia. A my tomu společně s koordinátory rozumíme tak, a proto právě se koná dnešní slyšení, že v rámci probíhajících vyjednávání v ICAO o vytvoření globálního tržního mechanismu s emisemi CO2 z letectví, že by to mohlo znamenat ohrožení schopnosti nás, Evropanů, nastavovat své vlastní mechanismy. Tím mám na mysli samozřejmě ETS. A e, schopnosti aplikovat ETS na letectví. Takže to je potenciální hrozba. A samozřejmě e, parlament očekává především od nás, abychom poskytli nějaké odpovědi. Doufejme, že ta hrozba ve skutečnosti neexistuje, nicméně v tuto fázi to stále ještě nevíme. Takže hlavním důvodem tohoto slyšení je toto a já doufám, že po konci výměny názorů budeme znát odpovědi. Děkuji tedy moc krát, že jste mezi nás přišel a máte zhruba 10 až 15 minut. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, jak jste říkal, je to velice eh, horké téma. Já doufám, že jste si užili příjemně teplé léto. Tam, kde jsem byl já, většinou času pršelo. ale každopádně jsem rád, že jsem opět zde, tak jako myslím my všichni, protože nás čeká spousta práce. Chtěl bych na úvod poděkovat vám, pane Kanfane, za to, že jste mě pozval do tohoto výboru. Pozvaná byla původně komisařka Bulc, ale ta bohužel nemohla dnes přijít a požádala mě, abych ji zastoupil. Chtěl bych říci, že je pro mě potěšením s vámi dnes být a diskutovat eh, o blížícím se 40. schromáždění ICAO a o Corsia, tedy o eh, mechanismu snížení a kompenzace uhlíku v mezinárodním letectví potřeba snížit eh, dopad na životní prostředí a dekarbonizovat dopravní sektor je vysoko na našem eh, žebříčku priorit a právě tak designovaná předsedkyně komise von der Leyen jasně, jasně prohlásila, že to bude vysokou prioritou příští komise. Letectví představuje 2% globálních emisí skleníkových plynů. To možná není tak vysoké číslo oproti ostatním sektorům, nicméně toto číslo neustále vzrůstá navzdory úsilí průmyslu. Eh, vzhledem k tomu, že průměrná spotřeba paliva na pasažéra se značně snížila za poslední desetiletí, asi o čtvrtinu za posledních 13 15 let, eh, tak eh, tato, opatř, ta, tato zlepšení byla vyvážena tím, že sektor jako takový se velmi rozrostl. Zároveň je společenské očekávání a veřejná poptávka po čistší a udržitelnější letecké dopravě značně vzrostla a bude vzrůstat i nadále. Proto je naprosto nutné, aby tento sektor značně snížil svou ekologickou stopu a uhlíkové emise, eh, pokud chce i nadále růst. Když Paní von der Leyen v červenci předložila své politické e, linie pro příští komisi, tak hovořila o klimatické neuralitě v roce 2050, což znamená, že musíme být ambicioznější, než jak nám ukládá současný cíl 40% do roku 2030. Eh, sektor dopravy, včetně civilního letectví, určitě přispěje svým dílem. Zároveň ale dezignovaná předsedkyně eh, poukázala na to, že aby nastal nějaký reálný dopad, musí celý svět jednat společně. To eh, pro letectví platí velmi, protože to je ze své povahy globální sektor a proto je zapotřebí úspěšně zavést a implementovat globální schéma, Corsia, což je zásadně důležité i pro Evropskou unii. Vážení poslanci Evropského parlamentu, chtěl bych zdůraznit, že velmi vítáme eh, silný zájem Evropského parlamentu o Korsia eh, a zejména tedy zájem výborů Envy a Tran. Jak víte, v tomto měsíci se bude konat 40. valné schromáždění ICAO v Montrealu. Eh, toto, ta, tato schůze, která se koná každé tři roky, združuje všechny státy ICAO a rozhoduje o směru a akcích na příští tři roky. V Evropě Kapacita leteckého sektoru růst závisí na veřejné poptávce po adekvátní ochraně životního prostředí a Evropa chce, aby ICAO věnovalo značnou pozornost ochraně životního prostředí a výzvám, před kterými stojí letectví, pokud jde o snižování místního dopadu na životní prostředí a pokud jde o příspěvek ke klima- k boji proti klimatickým změnám. Pokud jde o boj proti klimatickým změnám, do toho patří uhlíkově neutrální růst od roku 2020. Ten se musí stát realitou a právě Právě tak musí eh, být vyvinuty cíle, strategie a konkrétní opatření na snižování a kompenzaci emisí pod tuto úroveň. V roce 2016 eh, byla uzavřena historická dohoda na eh, shromáždění ICAO o historicky prvním globálním schématu na snižování uhlíkových emisí v mezinárodním civilním letectví. Domníváme se, že jde o správnou cestu vpřed. V roce 2016 se účastnilo volného schromáždění i několik poslanců Evropského parlamentu, mezi nimi váš místopředseda předseda pan Bas Eichhout, který nás podporoval a byl svědkem dobrého výsledku, k němuž nebyla jednoduchá cesta. Jak jistě víte, Korzia je globální tržní mechanismus, podle kterého aerolinky mají kompenzovat vzrůst emisí CO2 od Eh, úrovně z roku 2020. Má to být stupňovitá implementace, dobrovolná v letech 2021 až 2026 a povinná od roku 2027. Zahrnuje systém monitoringu, reportování a verifikace, aby státy měly spolehlivá data. A pak jsou tu striktní požadavky na kvalitu eh, emisních kreditů, tak, aby se zabránilo dvojímu počítání. Právě tak eh, se podporuje používání udržitelných leteckých paliv, které mají reálnou přidanou hodnotu ve snižování emisí. Eh, Teď po třech letech byly vyvinuty detaily implementace Kurzia a e, očekáváme jejich e, brzkou implementaci. E, Evropa v tomto procesu musí bojovat za robustní a ambiciozní schéma proti státům, které chtějí Kurzii oslabit nebo které chtějí, aby postrádala environmentální integritu. Evropa je nicméně i nadále silná a jednotná a účastní se významnou měrou přípravy a přijetí ambicioznějšího schématu Kurzia. Dnes 81 států, které představují více než 70 96 mezinárodní letecké aktivity už se dobrovolně účastní pilotní fáze Korzia, která má začít v roce 2021, což už samo o sobě je významný úspěch. Korzia je náš nejlepší, ne jediný nástroj na zajištění globálních klimatických kroků v letectví, vzhledem k tomu, že pařížská dohoda se mezinárodním letectvím nezabývá. Zároveň se očekává, že půjde o významný příspěvek k naplnění cílů pařížské dohody. Samotný ETS, i když má vyšší ambice, nebude stačit k tomu, abychom eh, vyřešili emise z globálního letectví, protože státy s největším podílem mezinárodního letectví a s největším potenciálem růstu by se měly také připojit k tomuto úsilí. E, pokud jde o rozsah záběru Korzia, tak ten je téměř třikrát větší než u ETS. A tak jako všude jinde ve světě, bude letectví vzrůstat ještě rychleji než v Evropě. E, podíl Evropy se bude časem zmenšovat a my potřebujeme kromě evropských akcí tedy i globální akce. Na poslední schůzi Rady ICAO v červnu letošního roku proběhla e, diskuze o exkluzivitě Korzie jakožto jediného e, tržního mechanismu, e, který řeší emise CO2 z mezinárodního letectví. Většina států v Radě ICAO podpořila zahrnutí té formulace exkluzivity Korzie do nadcházející rezoluce schromáždění ICAO, které má být přijato na valném schromáždění. Evropské státy byly proti, ale byli jsme přehlasováni tě, těmi, kteří chtěli zachovat to slovo exkluzivita. Výsledkem je, že Rada ICAO navrhla následující text konstatuje, že Corsia je jediný globální tržní mechanismus platící pro emise CO2 v mezinárodním letectví, aby eh, se, abychom se vyhnuli eh, případné fragmentarizaci a duplikaci státních nebo regionálních schématů a tím zajistíme, že mezinárodní letectví eh, bude počítáno pouze jednou. Konec citátu. Je velice pravděpodobné, že tato rezoluce bude přijata v navrhovaném znění na valném schromáždění. Proto plně sdílím vaše obavy, pane předsedo, které jste vyjádřil v dopise, který jste zastal, zaslal v červenci komisi. A je nutné, aby se Evropa na Montreal pořádně připravila. Chtěl bych vás ujistit, že komise je odhodlána jednat v souladu s ustanoveními směrnice ETS. Komise zanedlouho začne provádět hloubkové hodnocení schématu Korzia a do konce příštího roku představí eh, spolu zákonodárným orgánům zprávu v souladu s reportovacími požadavky směrnice ETS. Parlament jakožto zákonodárný orgán společně s radou ministrů rozhodne na základě této zprávy, jak implementovat korzii v kontextu Evropské unie a v kontextu existující směrnice ETS. Na velném schromáždění ICAO bude zásadní eh, zajistit eh, nebo ujistit naše partnery z třetích zemí o naší ochotě implementovat kurzy. Zároveň ale je potřeba ji implementovat v souladu s ustanoveními ETS a v souladu s evropskou politikou životního prostředí a s naším integrovaným leteckým trhem. V rámci našich příprav na valné schromáždění komise dnes navrhne eh, pozici Unie ohledně formulace o exkluzivitě v rezoluci valného schromáždění. Tento eh, návrh bude vyzývat evropské státy, aby přijali nutná opatření k tomu, aby Evropa eh, dostála svým politickým a právním závazkům. Text návrhu komise bude již brzy zaslán Evropskému parlamentu a jak jste správně upozornili ve vašem dopisu, musíme zajistit autonomii evropského rozhodovacího procesu. Šikákská umluva eh, výslovně uznává právo každého smluvního státu aplikovat aplikovat nediskriminačně své zákony a nařízení na letouny všech států. Takže eh, Evropa by měla chránit svůj politický prostor a možnost přijímat legislativu v souladu s cíly pařížské dohody. Evropskou pozicí v mezinárodních vyjednáváních vždycky bylo uchovat si své privilegium, eh, usilovat o ambicioznější přístup v nastavování globálních standardů. Vážení poslanci, ještě než skončím, chtěl bych říci několik slov o dalších krocích, které podniká komise za účelem snížení ekologické stopy a dekarbonizace dopravního sektoru. Pozvali jste mě sem, abych hovořil o přípravách na valné schromáždění ICAO ohledně Korzia, ale chtěl bych vám připomenout, že Korzia je jenom jeden z mnoha prvků, které dohromady tvoří ten eh, koš opatření, jimiž chceme snižovat emise generované leteckým sektorem. Kromě tržních mechanismů, jako je Korzia a ETS, Evropská unie opti optimalizuje také evropský vzdušný prostor s pomocí Cezar a snaží se realizovat program jednotné evropské nebe, což by ušetřilo 2,6 milionů tun emisí CO2 od roku 2014. A pokud by jednotné evropské nebe, které už roky je blokováno členskými státy, stalo realitou, mohlo by to ušetřit ještě mnohem více. Podporujeme také kroky v oblasti výzkumu a vývoje a nasazování technologií efektivnějšího designu letadel. Globální technické standardy pro, výboru, pro výrobu letadel a motorů eh, už nyní eh, podléhají programu Clean Sky. Jehož cílem je zavést nové technologie v období 2025 až 2035. Do, 20, do roku 2050 75 současných letadel, které jsou nyní v provozu, bude nahrazeno eh, novými letadly s technologiemi Clean Sky 2. Domnívám se, že i jsou tu i další efektivní opatření, zejména udržitelná paliva. Momentálně jejich podíl je 0,05% a jsou tu pochopitelné výzvy týkající se infrastruktury a odběru těchto paliv. Nicméně tato mají silný potenciál dekarbonizace leteckého sektoru. E, poskytnutím předvídatelného právního rámce pobídek a investic e, do jejich výroby a inovace bychom mohli urychlit jejich použití používání a snižovat emise postupně eh, tím postupným upouštěním od kerozínu. Eh, v této přechodné době mezi dvěma komisemi nemohu prohlašovat žádné pevné závazky ohledně politické agendy. Nicméně si myslím, že realizace udržitelných leteckých paliv by mohla být částí řešení, právě tak jako zintenzivnění našeho úsilí o efektivního využívání vzdušného prostoru a posílení našich tržních mechanismů. Eh, abychom zmírnili eh, klimatický dopad mezinárodního letectví, Evropa na zhromáždění ICAO bude požadovat zvýšení ambicí o ochranu životního prostředí a jít nad rámec uhlíkově neutrálního růstu od roku 2020. Evropa se domnívá, že toho lze dosáhnout různými prvky v tom eh, spektru opatření, jako je například podpora technologického pokroku a inovace ve spolupráci s průmyslem. Kromě toho Evropa bude připomínat důležitost vývoje a používání udržitelných udržitelných leteckých paliv, které snižují emise a poskytují eh, environmentální výhody leteckému sektoru, přičemž environmentální integrita je klíčová priorita v každých dalších rozhodnutích. Pane předsedo a vážení poslanci, tady bych chtěl skončit a moc krát vám děkuji, že jste mě vyslechli. Thank you very much. Děkuji vám. Eh, co se týče času, tak jste to stihnul eh, výborně. A nyní začneme eh, s prvním kolečkem z eh, dotazy koordinátorů. Každý bude mít dvě minuty. A chtěl bych vás eh, požádat, abyste se drželi vymezeného času. Začneme s Pítrem Líze, EPP. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, pane generální řediteli. Tady máme dva obrovské problémy, které souvisí s korzí. ICAO Mm, je orgán OSN a zde bych chtěl citoval eh, generálního tajemníka Antonio Gutereze OSN. Tam se žádá, vyzývá se eh, všechna odvětví, soukromá odvětví, tak aby představovali nebo představili v září tohoto roku své plány, tak aby do roku 2030 aby se snížilo 45 emisí, tak aby do roku 2050 jsme byli klimaticky neutrální. To tedy řekl generální tajemník OSN pan Guterres. Ale samozřejmě zde eh, si myslím, že by eh, generální tajemník eh, OSN by musel se trošku rozlobit na ICAO, popadnout je za límec a říct jim, aby udělali to, co je potřeba. Protože co se týče všech těchto cílů, eh, které přednesl eh, generální tajemník, tak jsme od toho velmi daleko, protože ty emise eh, drasticky se zvyšují a není cesty zpět. A Korzia vlastně neukládá žádnou povinnost leteckému průmyslu. Tady se nepočítá se žádným snížení a omezení toho růstu to nebude eh, fungovat, protože nástroj, který má a to je ten systém kompenzací a to nefunguje, eh, protože to je prostě plné mezer. A je to opak toho, co eh, žádá generální tajemník OSN, a proto jsem poněkud zklamán ohledně toho, že generální ředitel se k tomu nevyjádřil kriticky. A potom druhý problém, to souvisí s E, právě našeho parlamentu. My jsme součástí spolurozhodování, že e, letectví bude do tohoto procesu e, zapojeno a řekli jsme, že letectví je mnohem méně ambiciozní. A jak mám vysvětlit zaměstnancům ocelářství, že tam se to má snížit o 43% a bude to mít vliv na zaměstnanost, ale já eh, samozřejmě eh, se, eh, si myslím, že bychom se neměli soustředovat pouze na ocelářství, ale i jiná odvětví. A máme tady ještě tu otázku leteckého průmyslu. Já se Omlouvám, že vám do toho vstupuji. Já si myslím, že za, za žádných podmínek to není akceptovatelné a myslím si, že komise musí pohovořit mnohem důrazněji, než tak, jak dnes mluvil generální ředitel. Eh, děkuji vám. Eh, máme eh, tento čas omezený a nyní za SAD. Paní Guteland, děkuji, pane předsedo, a děkuji komisi za to, že přišla mezi nás. Co se týče socialistů, je jasné, že boj proti klimatickým změnám vyžaduje snahu od eh, celé společnosti a především od těch největších emitentů, jako je letectví. My si myslíme, že ta myšlenka Korzie tak není špatná, je důležité, abychom to řešili globálně, protože se jedná o globální problém, ale myslíme si, že tady existují eh, klíčové nedostatky, co se týče tohoto návrhu a implementace. Parlament už se vyjádřil kriticky, pokud jde o ambice a potom, co se týče eh, kompenzací eh, povolenek od roku 2020. Eh, Corsia umožňuje takzvaný, takzvané čisté palivo, tak aby to bylo alternativní palivo. Já nevím, zali komise souhlasí s tím takzvaným čistým palivem, clean oil v případě Korzie. A co eh, děláte pro to, aby se odstranil tady, tento, tady tato mezera, co se týče klimatu? A potom eh, Tady se jedná o to, že je potřeba, abychom měli eh, globální opatření, pokud je o snížení CO2 v rámci letectví a nemůže se vylučovat nic jako například systém EU ETS. A co udělá komise proto, aby se nepodkopal tento systém Evropské unie? a e, jak to vypadá s ostatními zeměmi a jak se k nám staví. A to můj poslední dotaz. My jsme tady proto, abychom diskutovali o korzi, ale řekněme si to upřímně, v Evropě neděláme dostatek pro to, abychom snížili naše vlastní emise z letectví. Co se týče e, naší e, studie, pokud je o zdanění letectví, tak víme, že ty daně tam jsou nízké a e, Chtěla bych se zeptat, zda je zdůvodněna ta výjimka ze zdanění v letectví a zda existují nějaké konkrétní opatření, aby se toto vyřešilo. Tak na to, k tomu bych chtěla konkrétní odpovědi. Děkuji. A za Renew eh, Nils Torvalds. Eh, děkuji, eh, pane předsedo, děkuji panu generálnímu řediteli za to, že přišel mezi nás, i když ta diskuze je poněkud zvláštní. Jak už jste slyšel, eh, my eh, máme výhrady k tomuto tématu a to proto, že text, který je v korzi a v usnesení, tak podle našeho názoru podkopává integritu EU eh, e ETS. A proto bude komise trvat na tom, že všechny členské státy buď odmítnou ten návrh, anebo pokud se to nezdaří, eh, tak jaké jsou ty výhrady, pokud o tento návrh a jaké konkrétní dopady pro EU ETS eh, to bude znamenat, jak se na to dívá komise. Paní Guteland o tom eh, eh, hovořila, eh, že máme obavy ohledně té věty only market-based measures, protože takto se lehce vyloučí vlastně ten přístup parlamentu. Proto já bych velmi rád slyšel od vás co nejjasnější odpověď. Děkuji. Za zelené pas Eichhut. Ano, máte pravdu. Ano, dobrý den. Eh, já děkuji panu eh, generálnímu řediteli za eh, úvodní slova, ale kolegové už tady hovořili o tom, že otázka nedostatečného rozvoje v ICAO je znepokojící, a, ale také, co je znepokojící, jak důrazně na to reaguje komise. My jsme nabili pocitu, že protože komise tolik chce dosáhnout globálního řešení a všichni souhlasíme s tím, že globální řešení je to nejlepší řešení, protože čím více se nás pohne tím směrem, tím lépe, ale ten mm, pokrok v rámci ICAO je tak minimální a e, padla tam tak zvláštní rozhodnutí proto si myslíme, že je na čase, aby EU ukázalo ICAO, že my se stavíme seriózně k otázce klimatických opatření i v případě letectví a i v případě, že ICAO se nepohne ku předu. A to znamená, že musíme důrazně odmítnout eh, současného znění a to, že ICAO, Korzia by měly být jediným systémem, ale systémem. A také to znamená, že pokud to bude přijato, tak se musí vyslat jasný eh, signál, že Evropa má svoje výhrady. Ale já jsem to od vás jasně neslyšel. Můžete to říct si prosím jasně? A potom, co se týče hm, toho jazyka, který tady slyšíme, tak eh, budeme-li eh, se účastnit, takto závisí na environmentální integritě pravidel. A e, tento text se zdá být oslaben, pokud se podíváme na vstupy EU či té kompenzace. Zdá se, že se to oslabí, pokud to dáme do Montrealu, do ICAO. Chtěl bych být jasný. Myslíte si, že současná pravidla, pokud jde o životní prostředí v případě kompenzace, myslíte si, že, je to, že tam je environmentální integrita? Já si to nemyslím a myslím si, že mnozí se na to dívají stejně. Tak jaký mm, na to máte názor. Potom, co se týče pravidel o alternativních palivech, musíme tam mít eh, důrazný text, a abychom věděli, jak se k tomu staví komise, pokud je ICAO a chtěli bychom k tomu mít eh, vaše jasné vyjasnění. Za ID Silvia Sardone. Ne, zdá se, že tu není. Eh, tak někdo jiný za ID? Za EKR? Pan Vondra? Yeah, uh, thank you very much. Maybe strict... Děkuji. Uh, několik eh, bodů, tři body. Za prvé, co se týče emisí CO2, to je globální problém a musíme to globálně řešit. Měli bychom být eh, tedy rádi, že máme korzy a určitě můžeme eh, působit na to, aby se udělalo více, ale já si myslím, eh, že v zásadě je to výborná věc, že ICAO je jedinou organizací na globální úrovni, která se snaží o nalezení řešení. A druhý bod – jakou máme páku, pokud nebudeme spokojeni s dosaženým pokrokem eh, v rámci ICAO. Jakou páku máme jako EU, abychom je mohli přesvědčit, aby udělali více, protože podle mého názoru je lepší to učinit na globální úrovni. Evropská unie je tím místním řešením. A potom za třetí, Evropská unie investovala hodně do eh, liberalizace letectví eh, během posledního desetiletí. Vzhledem k této liberalizaci, tak eh, letectví je nyní přístupné všem. Já si pamatuji, před 20 lety to bylo pouze pro bohaté. Pokud chceme prosadit tuto agendu na místní úrovni v EU, tak ten dopad by byl takový, že letectví a letecká doprava by byla pouze pro bohaté, jako jsme my. Tak eh, co plánuje komise, aby to, eh, abychom eh, toto odvětví zachovali jako způsob dopravy pro běžného občana? Děkuji. A posledním koordinátorem je Silvia Modik za GUE. Děkuji. Eh, děkuji vám, eh, generální řediteli, za vaše slova. To, co jsme si tady eh, vyslechli, tak to není dostatečně ambiciozní. My jsme ale nabili dojmu, že se tady nesnažíte o zlepšení systému, pokud je ambice. Eh, každopádně je to velká výzva letectví. Je to globální trh a eh, samozřejmě potřebujeme globální přístup a to je ta výzva. Eh, pokud je o, udržet, o udržitelné zdroje energie, paliva, pokud nějaká země podpoří biopalivo, tak to znamená, že potom ten eh, dražší kerozin už se potom nebude tolik používat a potom to bude eh, znamenat, eh, že ty emise by mohly se dále zvyšovat. Potom ten kompenzační systém. Mám dotaz na vás, na generálního ředitele. Jak můžeme zajistit, že systém kompenzací, pokud se zvýší emise, jak můžeme zajistit, že ty emise se sníží, e, protože víme, že zde vstupují i jiná politická opatření, třeba zdanění. Protože se zdá, že třeba v některém konkrétním odvětví se ušetří emise a takto se to vykompenzuje ale my musíme hovořit o celkovém objemu. A ten celkový objem musíme snížit. E, co se týče kerozínu, tak to můžeme e, zdanit. Můžeme využít této možnosti. E, třeba majitel auta. A tady je ta otázka zdaní, tak proč bychom to nemohli využít v letectví? Okay, thank you very much. Uh, Děkuji vám eh, všem koordinátorům. Je to tedy dokončené první kolečko. Jednalo se o velmi konkrétní dotazy. Eh, vím, že tady existují určité eh, právní překážky, že jste v součástí procesu, ale očekáváme, že nám něco k tomu ještě řeknete. Uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem koordinátorům za otázky a připomínky. Není to úplně jednoduché, to jste správně eh, řekl. A já se teď pokusím na to odpovědět co nejlepším možným způsobem. Organizace eh, Corsia rozhodně není dokonalá, to v žádném případě. Nicméně, je to jediné, jediný globální program, který existuje. A trvalo dlouho, než jsme k tomu dospěli. Samozřejmě, že tady jsou mezery, jsou tady věci, které by šlo dále vylepšovat, ale jak víte, v globálních mezinárodních jednáních musíte zohledňovat stanoviska různých zemí, různých regionů. A jak už jsem říkal na úvod, Evropa se tady prosazovala velmi silně. Evropa argumentovala, že je potřeba mít co nejvyšší ambice, ale samozřejmě Evropa sama o sobě netvoří většinu v této organizaci. těch 81 zemí, které představují většinu, která schválila Program Corsia eh, představuje celkově 76 eh, globálních emisí v letectví. Samozřejmě, že by bylo možné být ještě ambicioznější, ale tak na tom dnes prostě jsme a je důležité, aby se tento program Corsia začal postupně implementovat. Jsou to také země, které mají eh, největší potenciál pro snižování emisí. Ty jsou účastníky tohoto programu. A my potřebujeme, aby tam byli, aby se tomu nevyhýbali, protože víme, že chceme pokračovat dál v rozšiřování tohoto programu na snižování emisí i na jiné státy. Taková je současná situace. My samozřejmě budeme vyvíjet další úsilí, o tom není, nemůže být žádných pochyb, ale je potřeba si také uvědomit, že ten program jako takový není dokonalý, ale je to jediný globální Eh, systém, který řeší tyto otázky. Další otázka a naše dnešní téma se týká exkluzivnosti. A já jsem velmi rád, že pan předseda na to rovněž poukázal. Že tady jsou určité právní aspekty které možná nejsou eh, všem úplně jasné. Já jsem se snažil eh, vysvětlit na úvod. A musím tedy ještě jednou zopakovat, eh, že to usnesení jako takové není právně závazné a nevyžaduje si dodržování v Evropské unii. Nicméně široká interpretace toho usnesení o exkluzivitě znamená, že ta přijatá opatření musí spadat pod Corsiu, protože tady není žádný jiný program, který by to mohl eh, řešit, ať už prostřednictvím zdaněním nebo, zdanění nebo jiným způsobem. Já jsem řekl jasně, že prioritou komise je zachovat tento systém a vyhovět všem právním požadavkům a zajistit také autonomii Evropské unie přijímat legislativu v této oblasti. To rozhodně je věc, se které neustoupíme, to chci dát jasně najevo. Ale členské státy by také měly jednat v tomto shromáždění tak, aby to zabránilo provádění eh, systému Corsia. Já samozřejmě eh, nevím, co přesně schválí eh, kolegium komisařů na svém dnešním zasedání o Eh, přesně těch eh, formulací, které jsou v tom usnesení, takže se k tomu teď úplně nemůžu vyjádřit, ale eh, brzy ten text dostanete a budete moci se k tomu hm, vyjádřit i vy. Text toho usnesení nemůže být vykládán proti zájmům Evropské unie. Evropská unie chce i nadále usilovat o ambiciozní politiku v oblasti snižování emisí O to budeme neustále usilovat a text v tomto smyslu předloží komise eh, velmi brzy. Poté samozřejmě o tom proběhne diskuse se členskými státy, ale myslím, že mm, to je asi maximum možného, co tady teď mohu říci, bez toho, abych překročil svou působnost, aby si z toho můžete sami vyvodit závěr. A Stojím si za vším, co jsem říkal na úvod koordinátorům. Myslím, že jsem jasně popsal, jak se na to dívá komise. Je také jasné, jak se na to dívá tento výbor ohledně exkluzivnosti. A ještě k těm dalším otázkám. Pokusím se na ně odpovědět. Jedna z nich se týkala paliv. Na to poukázala eh, poslankyně za SAD a já bych pouze chtěl poukázat na to, že že my eh, se chceme v první řadě postarat o to, aby ty podmínky pro zavádění těch eh, nízkoemisních paliv byly schválené IKM s přihlédnutím ke kvalitě. Jenom abych to vyjasnil, tak to není součástí programu toho zhromáždění, které se bude konat eh, příště, ale eh, dostane se to na pořad jednání až později. V každém případě ta Eh, dostupnost eh, nebo ta eh, možnost tam zavést tato paliva není příliš blízká, ale to, že tam Evropská unie tento zájem bude prosazovat, tak to znamená, že by se tím mělo zabránit tomu, že by to ohrozilo výsledky dohody z Paříže. My to tedy budeme velmi pečlivě sledovat. A já bych chtěl ještě říci, že Eh, si nemyslím, že by ta situace mohla nastat, ale samozřejmě ta jednání eh, ještě budou pokračovat. A potom další bod, který se týkal těch kompenzací. Na to upozorňoval místo předseda výboru. Evropští experti ta pravidla považuji za eh, dostatečně dobrá. A ti, kteří schvalují ten způsob kompenzace, tak to jsou experti, jejich několik. My samozřejmě budeme velmi úzce monitorovat jejich práci a První výsledky této práce by měly přijít na konec roku 2019 a na začátku roku 2020, kdy myslím, že bude jasné, jak to dopadne. My jsme jasně dávali najevo, že chceme velmi kvalitní systém kompenzací a uděláme všechno pro to, abychom k tomu dospěli. To, co říkáte vy, je jasné, ale náš postoj byl konzistentní od začátku. Ten výsledek samozřejmě nesávisí jenom na Evropě, ale myslím, že díky naší účasti v té, celé té debatě se nám podařilo postoupit k ambicioznějším výsledkům. Dále tady eh, zazněla otázka týkající se zdanění paliv, jestli to je možné přijmout jako dodatečné opatření. Tady se k tomu můžu jenom obtížně vyjádřit, protože samozřejmě vám teď nemůžu říci, co rozhodne nová komise, protože to je na ní, aby, se, aby to rozhodla. A já jako úřední komise nejsem teď v situaci, kde bych vám eh, mohl říci, jak v budoucnosti komise rozhodne. Ale mohu poukázat na to, co řekla Eh, nadcházející předsedkyně komise, eh, ona říkala, že chce vyšší míru ambicí v boji proti klimatickým změnám a chce zahrnout eh, všechny sektory do toho úsilí, což samozřejmě bude zahrnovat i letectví. Také se zmiňovala o tom, že by bylo dobře přejít k kvalifikované většině nebo hlasování kvalifikovanou většinou v těchto oblastech což by se potom dotýkalo té příslušné směrnice, která umožňuje vynětí eh, eh, leteckého paliva ze zdanění. A tím to tedy přináší nové možnosti. Myslím, že je možné v této fázi říci, že všechny možnosti jsou dostupné, jsou možné a bude potřeba, aby budoucí komise společně s oběma zákonodárci eh, vybrali to nejlepší možnou. Je tedy možné zvažovat různé scénáře, ale je potřeba se podívat zejména na ty možnosti, o kterých já jsem hovořil na úvod. Zejména jsou to ty možnosti, které eh, vedou k nahrazení kerosenu. A je potřeba zvolit eh, ten způsob paliva, který eh, ukazuje největší potenciál do budoucna a který eh, povede k zavedení udržitelných paliv eh, v letecké dopravě. Žádné řešení není úplně jednoduché. Ještě pořád máme před sebou dlouhou cestu, ale myslím, že jsme ukazovali ostatním příklad. je potřeba mít připravena různá, různé možnosti, ze kterých potom budeme volit. A co jsem také říkal, je to, že to, že každé letadlo v evropském leteckém provozu eh, musí létat mnohem déle, mnohem více kilometrů, než je nezbytně nutné, protože máme eh, roztříštěný letecký prostor, protože nebylo zatím, eh, zatím nepodařilo prosadit jednotné evropské nebe. A to je také jedna z těch věcí, která by eh, celému tomu systému letectví prospěla. A tak byste mohli pomoci, jak eh, snížit eh, ten uhlíkový, uhlíkovou stopu letecké dopravy. Dále tady zazněla otázka od pana Vondry. A jestli tedy letecká doprava bude významným způsobem dopravy v budoucnosti, určitě O tom není pochyb, to protože to zajišťuje propojení, mobilitu a to samo o sobě důležitý cíl, pokud někdo pochází ze země, kde eh, před 30 eh, lety neměli eh, přístup ke zbytku Evropy, tak je to pro ně zásadní. Já to chápu osobně také ale i pro ostatní způsoby dopravy, pro železnici nebo silniční dopravu platí, že musí snižovat emise. má tedy ten systém dále fungovat tak, musí odhodlat přijetí závažných opatření, které ukážou, že to myslí vážně a má v úmyslu snižovat emise výrazným způsobem. Určitě tady zazněly ale i další otázky, na které se mi nepodařilo odpovědět, ale to asi není úplně možné v tom časovém rámci, který má vymezený. Děkuji vám. Děkuji vám za to, že jste si povšiml, že velká většina tohoto výboru a politických frakcí vyjadřuje pochybnosti ohledně klauzule o exkluzivitě a já doufám, že společně s komisí podnikneme nějaké kolektivní kroky ohledně té rady, protože to je konec konců úkolem nejen komise, ale i členských států. Můžete s námi tedy počítat, že budeme i nadále vyvíjet tlak na různé aktéry, ohledně toho, co drtivou většinou chceme, neboli nějakým způsobem neohrozit naši vlastní možnost vytvářet regulace. Přesuneme se tedy do druhého kola otázek na principu catch the eye. Takže je tu někdo, kdo by chtěl položit otázku? Takže jako první pan Volken z SAD. Děkuji vám moc krát eh, za vaše odpovědi a za to, že tu dnes jste. Eh, já si myslím, že nemusím ani dodávat, že jsem zklamaný, eh, stejně jako mnozí kolegové z toho pokroku a zejména stejně jako sta tisíce mladých Evropanů, kteří se angažují na demonstracích Friday of Future, Fridays for Future. Tohle je rána do žaludku pro všechny, kteří si přejí více klimatické ochrany v Evropě. Vy jste řekl, že systém Kurzia není dokonalý. To je pravda. On je dokonce e, absolutně nedokonalý. E, už nyní tady zažíváme tu strategii, že prostřednictvím Kurzie e, je tu snaha vy šachovat regionální a lokální systémy, které fungují lépe. To je ten přístup té exkluzivity. E, a já si myslím, že takhle to není průchozí ani pro mě, ani pro Evropský parlament. E, mě trochu zmátla vaše vysvětlení o exkluzivitě a proto se ještě e, zeptám. Bude s tou pečetí exkluzivity stále ještě možné uvnitř Evropské unie zdaňovat kerozín? A pokud ano, e, tak bude to možnost jenom pro e, vnitrostátní lety nebo pro lety mezi státy Evropské unie? A nebo to budou lety z a do Evropské unie nebo mezi třetími státy a Evropskou unii? Já se tedy neptám na vaše plány, protože ty jsou momentálně tajné, pokud vím, ale na to, co je právně možné podle této klauzule. Děkuji za konkrétní doplňující otázku. Prosím, neváhejte, já na vás nechci nadměrně tlačit, ale neváhejte pokládat doplňující otázky, to je role tohoto výboru. Paní Paulus ze Zelených. A ještě připomínám, u Catch the Eye máte každý jednu minutu na otázku. Děkuji vám moc krát za informace o této velice špatné smlouvě Korzia, protože e, to je pouze kompenzační schéma a jak víme, potřebujeme nulové emise, chceme-li být klimaticky neutrální, takže Korzia není reálnou možností do budoucna. A kromě toho vliv vodních pár e, na, v těchto vysokých úrovních atmosféry neřeší ani Korzia, ani žádné další schéma. Já mám velice konkrétní otázku. Existuje nějaký odhad, e, ohledně eh, energie eh, v případě konvenčního paliva nebo eh, ohledně plochy obdělávané půdy v případě biopaliva, který by obsloužil tohle všechno? Já se obávám, že ne. A kromě toho nemáme většinu v globálním kontextu a o to je důležitější, abychom zavedli daň na kerozín. Možná jste eh, jste si všimli nové Evropské občanské iniciativy, která už sbírá podpisy a která má zahrnout také eh, lety do Evropy a z Evropy do ETS. A to nejenom, abychom zdaňovali emise, ale také, abychom ochránili klima, což je naše historická povinnost. Děkuji paní Deli z SD. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla vycházet z předpokladu, že jsme vždycky vycházeli z toho, že jsme chtěli, aby všechny sektory přispívaly k redukci emisí CO2, protože z toho, co jsem slyšela dnes ráno, mám bohužel pocit, eh, jako by existovaly sektory, které nepřispějí svým dílem k snižování eh, emisí CO2. Já začnu tou klauzulí o exkluzivitě. My, Evropská unie, nemůžeme nikdy přijmout formulaci, kde je Korzia popisována jako jediný tržní mechanismus v letectví protože to by zabilo všechno, co Evropská unie dosud dělá a zabilo by to všechny pokusy skutečně snižovat emise CO2. E, je to sice jediné globální schéma, ale při vší úctě to ještě neznamená, že my s tím nebudeme dělat nic. Zejména jestliže se tu neřeší cíle, které jsme si stanovili, když jsme diskutovali o evropském schématu ETS pro letectví. Potom další eh, dvě otázky, na které bych chtěla odpověď komise. Můžeme říkat, že prostřednictvím Korzie by ICAO učinilo skromný pokus snížit dopad mezinárodního letectví, ale jenom když budou pravidla správně nastavena. A momentálně eh, jsme tu mnoho hovořili o kompenzacích a o offsetu, ale málo o dvojím započítávání. A mě by zajímalo, jaká je opozice komise k tomuto problému, protože uplatnění Korzia v Evropské unie i na vnitroevropské lety by měla být eh, zohledněna v globálním scénáři, protože není možné aby nějaké opatření bylo prodáváno jako řešení, když ve skutečnosti nesměřuje k cílům, kterých chceme dosáhnout. Děkuji Veronik Lenoir z Renew. Děkuji vám, pane předsedo. Pane generální řediteli, snižování uhlíkových emisí je velmi důležitý cíl pro Evropany a jejich děti. My chápeme, jaký máte manévrovací eh, prostor a že je potřeba neohrozit důvěrnost těch jednání, že nemůžete se vyjadřovat některým otázkám. Nicméně vzhledem k tomu nadcházejícímu zasedání ICAO bude potřeba zlepšit transparentnost těchto procesů. Bude potřeba, aby Evropská komise eh, v těch nejkratších možných hůtách se podělila s parlamentem o vyjednavacích dokumentech. Merci. Any other Děkuji. Ještě nějaké další otázky? Pokud jde o to poslední, o výměnu dokumentů, tak samozřejmě všechny frakce podpoří jakékoliv vaše opatření směřující k lepší transparentnosti a formální výměna dokumentů mezi eh, vaším generálním ředitelstvím a naším výborem by byla velice vítaná. Protože všichni se domníváme, že netransparentnost nepomáhá k tomu, aby panovala větší jasnost a méně nedorozumění. Takže prosím, eh, vyjadřete se k otázkám, které tu zazněly, tedy zdaňování, transparentnost a paní Dery se ptala ještě na další témata. Děkuji moc krát, pane předsedo. A děkuji také za doplňující otázky. Jestli dovolíte, tak já se vyjádřím eh, pár větami k té dostupnosti dokumentů. Chtěl bych říci, že všechny dokumenty podané, eh, pracovní dokumenty podané k valnému schromáždění ICAO jsou veřejně dostupné na, veř, na webových stránkách ICAO, eh, včetně té exkluzivity, což je v informacích, které vám budeme předávat velice brzy. A to po dnešním kolegiu komisařů, které přijme, aspoň doufám. Potom k té exkluzivitě, o které jste znovu hovořili. Já si myslím, že už jsem na to odpověděl dříve v rámci možností, eh, které mám k tomu, abych nyní, odpověd, abych nyní odpověděl. A apeluji opět na vaše pochopení. Já jsem vázán určitými pravidly a myslím si, že dál už to nemůžu komentovat. K otázce na daně a exkluzivitu. Otázka exkluzivity jako taková nesouvisí s možností uvalovat daně v Evropské unii. Pokud by se rozhodlo o tomto, pokud by k tomu byla politická vůle, tak bychom to mohli provést i nediskriminačním způsobem. Potom k otázce eh, toho, že se musíme posunout k nulovým emisím, to si myslím, že si všichni dobře uvědomujeme. Ale zároveň je jasné, že všechna opatření, která máme dnes, nebudou stačit. Jsem si tedy jistý, že budou ještě vyvinuta další dodatečná opatření. A musím opět říci, že udržitelná letecká paliva hrají významnou roli v přechodu k nulovým emisím a bez udržitelných leteckých paliv, aspoň podle našeho úsudku, nebude možné dosáhnout nulových emisí. Pokud jde o dvojí počítání, Tady bychom potřebovali pomoc pařížských vyjednavačů, protože eh, v článek 6 pařížské dohody eh, říká zcela jasně, že můžeme eh, žádat ICAO, aby podniklo příslušné kroky. Takže pařížská dohoda má přísnější pravidla, která by se mohly přetavit v silnější pravidla v Korzii. myslím si, že v tomto ohledu je třeba jít ruku v ruce, pakliže se máme posunout vpřed. A to je asi všechno, na co jsem momentálně schopen odpovědět. Děkuji vám, pane předsedo. Tam se, jestli eh, ještě někdo, kromě koordinátorů, má nějakou otázku, protože nám zbývá ještě několik minut. Chtějí se ještě koordinátoři eh, Eh, zeptat na něco doplňujícího Petr Líze? My... Ano. Já bych ještě se chtěl přesněji zeptat. Eh, my jsme tady slyšeli eh, citaci předsedkyni Evropské komise a chceme vidět, jak se to má interpretovat. Chceme-li být klimaticky neutrální v roce 2050 a vyplývá z toho, že tedy Korzia bude důležitým nástrojem řeknu to ještě jednou, Kurzia eh, vůbec nesnižuje emise leteckého průmyslu. A co se týče těch eh, dodatečných emisí, tak to se bude pouze eh, kompenzovat takovými vychytralými opatřeními a tím vlastně budeme mít drastický vzestup emisí. Klimaticky neutrální to neznamená, že v oblasti ocelářství, v oblasti domácností, že bychom eh, museli udělat eh, ještě mnohem více, tak abychom odebrali ty emise CO2. A já bych se chtěl zeptat eh, generálního ředitele, zali bychom neměli důrazně říci, že Korzia je špatným systémem a že přesto z politických důvodů je v případě ICAO ještě dále pokročit. Ale musíme říci, že drasticky se to uh, Eh, vzdaluje od toho, co eh, pronesla nově zvolená předsedkyně komise paní von der Leyen. Eh, děkuji. Ještě další dotazy od SAD? Ne. Od Renew? Zelení? Ano. Já bych ještě bych se chtěl vrátit k otázce právních eh, otázek, pane generální řediteli. Už o tom eh, hovořil kolega. Nemůžete se pořád schovávat za pravidly ICAO. Máme tady jasnou právní analýzu. Pokud to bude přijato, tak co to obnáší pro Evropu? Protože víte, že máme EU ETS pro ty kterým říkáme domácí lety. Ale ICAO říká, že let mezi Francií a Německem je e, mezinárodní let a my říkáme, že to je evropský let. Ale jak to je z právního hlediska? Určitě k tomu musíte mít e, analýzu. A potom je tady otázka to, že musíme zastavit tikání hodin. Chceme-li být účinní, tak eh, se musíme zamezit na lety z EU do třetích zemí a z třetích zemí do EU. Je to možné? Bude-li toto přijato, musíte hovořit jasně vlastně o právní analýze. A to vůbec eh, nesouvisí s nějakým tajnůskářským, pokud o ICAO. Ne, vy jako komise musíte hovořit jasně zde v Evropském parlamentu, pokud jde o tuto analýzu, protože my jinak nemůžeme mít žádný postoj a neschovávejte se za ICAO. Other groups. Eh, další frakce, ID? Vy jste z ID? Ne? Pouze koordinátoři, omlouvám se. EKR? GUE? Nemáte další dotazy, ne? Dobře, tak eh, eh, poslední body k tomu, co řeklo EPP a zelení. Eh, děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám ještě jednou za tyto dva obtížné dotazy. Uhlíková neutralita do roku 2050. Ano, je jasné, že ta ambice se zvyšuje a to je, o čem jsem hovořil, že je to jasný signál, který vyslala nově zvolená předsedkyně komise. Korzia. Nebudu říkat, že Korzia je špatná věc, jenom říkám, že to není dokonalé v roce 2016 to bylo dohodnuto a musíme to ještě provést, to je důležité. Ale když se podíváme na Evropu, tak my jsme nikdy nepovažovali korzy za jedinou věc, protože my děláme i jiné věci. My jsme vždy hovořili o tom košíku opatření a korzia je jedním z prvků těchto opatření. A já si myslím, že to je velmi jasné, že pokud eh, eh, chceme se posunout v těch našich ambicích, tak eh, v tomto souboru opatření musíme mít ještě další ambice. A zároveň Korzia určitě eh, přispěje eh, k uhlíkově neutrálnímu růstu. Ale pokud nebudeme mít korzy, pokud nebudeme mít eh, globální schéma, tak budeme v ideálním světě v Evropě, ale jsme v neideálním světě. A už eh, toto bylo eh, ze strany komise řečeno několikrát, že toto globální schéma je zcela zásadní pro řešení globálních výzev eh, průmyslu. A proto je důležité, abychom pokročili z korzí a abychom zajistili, že klíčové země, kde existuje potenciál růstu a ty nejsou v Evropě, takže budou součástí a že budou zavázány pravidly korzie a že mm, tam dostanou svým závazkům. Eh, ale to, co jsem řekl, tak to je nespochybnitelné. Ano, samozřejmě Korzie a ETS, jak jsem už eh, řekl, tak to bude revidováno časem. A také analýza eh, těchto stávajících věcí, vy jste o tom hovořil, pane předsedo, to jsou ty probahající práce. Já si eh, nemyslím, že by nebylo možné mít obě schémata, ale v této fázi vám nemohu poskytnout žádnou konkrétní analýzu, eh, protože to nemám a eh, nechci, abych byl potom milně interpretován. A to je práce, kterou provádíme a my jsme vždy přislíbili, že také co se týče směrnice, tak to poskytneme včas, stejně s ostatními útvary komise. Takže to určitě přijde. Děkuji vám. Tímto jsme dokončili naše první dnešní slyšení. Navrhuji pětiminutovou přestávku a potom budeme pokračovat. Colleagues. Oh, wow, that's loud. Okay. Uh, thank you. Kolegové. Předseda odešel na jinou schůzi. Já budu tedy předsedat schůzi jakožto místo předseda. Máme trošku naspěch. Děkuji. Během eh, této části si vyměníme názory s eh, komisí eh, generální ředitelství Grow Envy a budeme řešit otázku kontroly účelnosti nejvýznamnějších právních předpisů týkajících se chemických látek s výjimkou nařízení REACH a budeme mít možnost položit otázky dvěm má zástupcům komise. Dám tedy 10 minut komisi, tedy pro každého bude 5 minut. Nejdříve pan Petinelli z eh, generálního ředitelství pro růst a eh, pan Sedauskas, který je z generálního ředitelství pro životní prostředí. Tak prosím, pane Petinelli. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Eh, Evropská unie Eh, začala pracovat eh, na tomto tématu před 50 lety. Hlavní linií eh, bylo zavázat se k ochraně lidského zdraví a životního prostředí a zároveň zajistit správné fungování vnitřního trhu. Jednalo se o chemické látky v průmyslovém odvětví, otázka ochrany a bezpečnosti na eh, pracovišti, eh, hnojiva, ochrana vody. To znamená, jakým způsobem se eh, vyrábějí, jakým způsobem se používají a potom, jak se vypustí do životního prostředí. V rámci kontroly účelnosti se položily tři otázky. Čeho dosáhla Evropská unie v oblasti chemických látek? V těchto 40 legislativních aktech jakým způsobem eh, navzájem působí a jaké jsou eh, slabé stránky a silné stránky. Eh, v našem hodnocení jsme pokryli všechny části rozhodování. Jedná se také o otázky řízení rizik. Potom také se, jsme se zaměřili na otázku prosazování těchto pravidel v českých státech a kontrola účelnosti e, doplňuje hodnocení REACH, což bylo zveřejněno loni. E, společně se tímto tedy e, pokrývá celková legislativa pro chemické látky. Fitness check kontrola účelnosti zjišťuje, zdali eh, je tato legislativa účelná pro otázku eh, nebezpečí a rizik v této oblasti. Jedná se o pokrok a uskutečněné závazky. Eh, samozřejmě Závazek ze strany EU je velmi vysoký. Co se týče našeho rozhodovacího procesu v této oblasti, je inspirací pro mnoho zemí mimo EU. Rozhodování na úrovni EU, harmonizace, e, společné standardy zajistí společnou e, ochranu lidského zdraví a životního prostředí v rámci EU, e, Čím se posílí vnitřní trh a tím se také zvýší celková odolnost a změní se zkušenosti. My jsme ale také zjistili, že existuje prostor ke zlepšení, pokud je o dostupnost zdrojů pro implementaci a pro vymáhání legislativy a také naše schopnost spolupracovat. Pokud je o, článk, pokud je o výrobky, které jsou dovážené do EU, tak e, státní orgány mají e, problémy se spravedlivou soutěží a s ochranou, pokud je o společnosti z EU a mimo EU. Týká se to internetového prodeje, týk, protože se stále více výrobků prodává přes internet. E, mnoho výrobků pochází e, mimo EU a ekonomičtí aktéři e, nemůžou zajistit, že výrobky, které se provadí na internetu, že neobsahují nebezpečné chemické látky. Je důležité, také zde zmínit to, že často chybí informace o nebezpečí. Pokud je úroveň eh, dodržování eh, pravidel ze strany ekonomických aktérů, eh, tak jsme také se zaměřili na to, zda jsou schopni plnit legislativu. Jasnost pravidel zlepšuje dodržování legislativy, což je velmi důležité pro hospodářské aktéry, kteří mají právě problémy s různými omezeními. Dále jsme skonstatovali nedostatečnou efektivitu, eh, pokud je o práci některých vědeckých agentur. Efektivita, která eh, eh, souvisí s otázkou rizik a toto se musí řešit ne individuálně, ale v celcích. Evropská unie čelí eh, globalizaci, eh, pokud jde otázku výroby chemických látek eh, mimo EU. Dochází k velkým změnám, jako je digitalizace a zde je potřeba zmínit otázku udržitelnosti. Pokud jde o politický a ekonomický kontext, tak toto souvisí s udržitelností a s řádnou zprávou těchto témat. Musíme se soustředit na otázku technologického rozvoje chemického průmyslu a je důležité se soustředit na, eh, na dané a schopné zaměstnance v této oblasti. Je potřeba eh, chránit eh, spotřebitele v rámci EU a je důležité, aby měli možnost informovanou volby. Je potřeba, aby existovala mnohem větší důvěra ve výrobky chemického průmyslu. To souvisí i s dovozem. Je potřeba lépe využít e, chytré technologie, které nám umožní se správně rozhodovat a také se zlepší způsob, jak komunikujeme s našimi spotřebitelemi, spotřebiteli a s hospodářskými aktéry v rámci různých e, řetězů. A tím se zlepší i dohled na trhu. A po těchto úvodních slovech dávám slovo mému kolegovi. Thank you, Carlo. In terms of protection... Děkuji. Co se týče ochrany zdraví a životního prostředí, je možné říci, že evropská legislativa eh, vedla k pozitivním výsledkům. Například se snížilo stavení občanů polikarbonátům, benzenu a dalším těžkým kovům. Současně s tím ale zaznamenáváme i znepokojivé Eh, trendy, například pokles populace včel o 50% v posledních eh, několika desítkách let, eh, problém s fertilitou, vzrůst určitých typů rakoviny a neurologických chorob. Všechno to jsou věci, které samozřejmě mají několik různých příčin, ale chemické látky k tomu nepříznivému dopadu mohou přispívat v eh, naší zprávě hovoříme o tom, jaké jsou největší výzvy. Je to konzistentnost legislativních opatření, které nezbytná pro to, abychom zajistili stejné podmínky pro ochranu nejohroženějších druhů. Tedy je potřeba mít horizontální přístup, abychom mohli zajistit stejnou úroveň ochrany různých druhů. Například to platí pro endokrinní disruptory, kde teď máme systém ověřování abychom zabránili mezerám nebo nekonzistentnostem. Za druhé jde o řízení vznikajících rizik, to si také vyžaduje e, naši pozornost. Je potřeba mít systém časného varování, abychom mohli identifikovat e, ta nově vzniklá rizika. Za třetí, současný stav znalostí o rizicích vystavení e, se chemickým nebezpečným látkám. Je potřeba mít více informací o nebezpečných látkách, o eh, eh, jejich dopadech. Eh, za čtvrté je potřeba mít systém sledování nebezpečných látek v výrobcích, to je důležité i pro takzvanou krovou ekonomiku. A za páté nemáme doklad o tom, že by ta dnešní legislativa vedla k nahrazení těch nebezpečných látek, takže je potřeba větší důraz na přestup k zelené ekonomice, aby eh, se tím eh, evropský chemický průmysl mohl řídit. Jak už řekl předchozí řečník, evropská legislativa je pravděpodobně nejambicioz, nejambicioznější a nejefektivnější na světě, zajišťuje čtou míru ochrany zdraví a životního prostředí. Můžeme na ní být pišní, ale samozřejmě tady řada problémů eh, související s celou řadu otázek. V červnu komise uspořádala komis, konferenci na vysoké úrovni o těchto otázkách a výsledky této konference se promítnou do, do ověřování účelnosti celého systému. Mělo by to vést ke obecnější reflexi o mm, politice. V této oblasti již eh, nová předsedkyně komise naznačila svou pozornost prioritu eh, při řešení těchto otázek je potřeba, abychom měli systém, který se bude opírat o eh, dostupné vědecké poznatky a promítlo se to do budoucnosti. Děkuji. Máme tady tři žádosti o slovo. A eh, PC je první. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také eh, zástupcům komise. REACH a jeho implementace byl důležitý krok na cestě k ochraně před chemickými látkami. A já bych chtěl ještě upozornit na to, že je důležité, aby Evropská unie v těchto věcech jednala celoevropsky, ne národně. Chemický průmysl rozhodně nebyl nadšený z toho, když jsme přijali nařízení REACH, ale když se teď bavíme s zástupci chemického průmyslu, tak nám říkají, že to nejdůležitější u Brexitu je například to, aby REACH platil nadále ve Velké Británii, aby se tam nezaváděli nějaký vlastní systém, protože to je samozřejmě šíleně byrokraticky eh, náročné a eh, spojené s dalšími komplikacemi, takže eh, je potřeba, aby na jednotném trhu platil dále jednotný systém ochrany před chemickými látkami. A další věc, na kterou komise upozornila, je to, že nemůžeme k tomu přistupovat absolutisticky, když se podíváme na ty dopady, například toho, že nějaká látka se dostane do nějakého výrobního procesu, tak to ještě pořád neznamená, že to může představovat riziko pro lidské zdraví. A že je potřeba to nějak přísně zakazovat. Mohu vám uvést dva příklady, které, kterými jsem se zabýval v nedávné době. Komise nás upozorňovala, že v těchto oblastech jsou problémy, Hlasoval se o tom také v parlamentu. Je to chrom. Někteří chtěli chrom zakazovat, nicméně bylo doloženo, že to není samo o sobě riziko, je, rizikem je jen e, určitý výrobní proces a kdyby se zakázala ta výroba v Evropě, tak by to znamenalo, že by se ty části e, výrobků dovážely ze zahraničí. A Druhé téma jsou mikroplasty. Kdybychom teď to eh, zakázali paušálně, tak by to mohlo mít dramatické dopady. Například umělé trávníky. To by mohlo být eh, velmi nebezpečné pro sportovce, dochází tam ke zraněním A my samozřejmě nechceme znemožnit sportování na těch umělohmotných trávnicích. Eh, musíme hledat nějaké řešení, hledat přechod na období, eh, zkoumat nové technologie. A proto bych chtěl komisi poprosit, aby zvažovala vždy eh, ty dopady, jaké to může mít, ale aby k tomu nepřistupovala absolutisticky s tím, že je potřeba to všechno a priori zakázat a je potřeba zvážit tu míru rizika na lidské zdraví, zvážit alternativy. To všechno je uvedeno v samotném nařízení REACH a je potřeba podle toho postupovat. Paní Hasenkamp, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat Evropské komisi za informace, které jsme teď dostali. modernizace legislativy bude nezbytná. Potřebujeme transformovat samotnou strukturu této legislativy. Samozřejmě, že pokud chemické látky jsou nebezpečné, tak eh, musí být zakázány například eh, v hračkách. Máme tady také eh, značný počet úmrtí v důsledku vystavení chemickým látkám. I to je potřeba řešit. A musí se to promítnout do veškeré legislativy. Je potřeba posuzovat rizika velmi důkladně, zvažovat alternativy souladu se zásadami okrové ekonomiky. Musíme také řešit eh, připomínky průmyslu. Bylo to řečeno i na té konferenci o chemických látkách. Je potřeba eh, nalézt tu vyváženost eh, mezi různými aspekty. Děkuji. Kristel Šaldemozem. Děkuji. Já jsem eh, velmi ráda, že o tom můžeme diskutovat, eh, o tom, jaký systém máme eh, v této oblasti v Evropské unii. Jak jsme právě slyšeli, je tady velká potřeba pro to, aby se legislativa zpřísnila, zkvalitnila Nevím, jestli teď vůbec máme diskutovat o nařízení eh, REACH v každém případě, ale musíme mít nějaký systém sledování těch nebezpečných látek a hlavně by nemělo docházet k tomu, že jednotlivé státy budou přijímat určité zákazy. Například nová dánská vláda se rozhodla zakázat eh, určité látky, které jsou obsaženy v pečícím papíře, protože tam hrozí riziko, že by došlo k přenosu do potravin. A je někdy potřeba jednat velmi rychle. Pokud Evropská unie nebude jednat rychle, tak eh, bude hrozit, že jednotlivé státy eh, se eh, rozhodnou něco zakázat sami. Pokud vznikne nějaké podezření, riziko podezření na riziko pro lidské zdraví, tak je potřeba jednat okamžitě a nečekat pět let. A tím zabránit eh, tomu, že členské státy budou jednat rychle a tím naruší jednotu vnitřního trhu. Samozřejmě je dobře usilovat o to, aby eh, ten systém fungoval stejně na celém světě, ale někdy to není možné. a k tomu by měla komise přihlédnout při vytváření svého nadcházejícího pracovního programu, je potřeba mít systém rychlé reakce na vzniklá rizika v případě některých nebezpečných látek, zvlášť pokud to budou eh, látky, které se vyskytují v každodenním životě našich eh, občanů. Děkuji, paní Rýs. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že máme velmi ambiciozní legislativu v eh, oblasti chemických látek, to tady bylo jasně řečeno. To eh, samozřejmě věc, na kterou můžeme být eh, legitimně pyšní. Ale samozřejmě tady došlo také k některým konfliktům s tou předchozí komisí. Samozřejmě, že to byla například endokrinní disruptory, a já jsem ráda, že zástupce komise říkal, že se teď prověřuje, prověřují výsledky, dělá se inventura dosavadní platnosti legislativy, týká se to například i glyfosátu, tam to bude potřeba posílit a stejně taky u pesticidů. Máme na to také zvláštní výbor tady v parlamentu. Je, musím tady zastoupit svého kolegu, který eh, tady teď nemohl být, takže Eh, vám předám jeho otázky v angličtině. Některé studie ukazují, že některé materiály, včetně plastů, které se dostávají do kontaktu s našimi potravinami, obsahují látky, které by mohly být karcinogenní nebo by to mohly být endokrinní disruptory. Nebo s nimi jsou spojené další obavy. Kdy komise předloží komplexní legislativní plán, který by změnil nařízení o těch látkách, které se dostávají do kontaktu s potravinami. Slyšeli jsme plány, eh, že by mělo dojít ke zveřejnění toho návrhu v roce 2020, je tomu tak. Dále jde o to, že některé členské státy byly identifikovány jako překážky pro dosažení těch cílů chemické legislativy. Jsou to eh, opatření na ochranu před nebezpečnými chemickými látkami. Jak komise sleduje tyto deficity v implementaci? A poslední otázka fitness check, tedy ověření té účelnosti legislativy. Zatím jsme nebyli svědky přechodu na méně nebezpečné látky nebo hledání alternativ. 60 celkové produkce chemických látek je klasifikováno jako rizikové pro životní prostředí, asi 40 eh, je rizikové pro lidské zdraví. Působení těchto eh, látek může vést tisícům předčasných úmrtí v Evropské unii. Takže co udělala komise pro to, aby se zvrátil tento trend? Děkuji vám. Normally, we obviously have a long list of... Většinou máme dlouhý seznam otázek, ale tento, a komise odpovídá průběžně, ale tentokrát je ten seznam otázek relativně krátký. Ještě tři kolegové chtějí položit otázku. Ale v těch otázkách je hodně detailů a proto já bych eh, chtěl zajistit to, aby odpovědi zazněly. Máme trošku předstih, takže budeme mít potom možnost si vyslechnout komisi po těch nejbližších třech otázkách a pak bude ještě příležitost na to, aby další kolegové dostali slovo. Takže nyní, pokud můžu, tak paní Paulus, prosím. Děkuji vám moc krát. Děkuji za práci na Refitu. Opravdu jste do ní vložili mnoho důkladnosti a expertních znalostí. Já nevím, jestli jste se už dívali na tento dokument. Vy jste prováděli čtyři roky studii na to, abyste zjistili, že potřebujeme více dat o nebezpečných chemikáliích a endokrinních disruptorech, které mají dopad na lidské, zdro, na lidské zdraví a také o biodiverzitě. E, také jste zjistili, že princip předběžné opatrnosti se dostatečně neuplatňuje. Zjistili jste, že e, látky budící obavy se objevují v předmětech denní potřeby a brání oběhovému hospodářství. Pesticidy zůstávají na trhu, protože členské státy překračují lhůty, které byly dodavatelům slíbeny. A pak je tu mnoho dalších problémů, jako je kombinační efekt, konzistentnost eh, akcí na ochranu zranitelných skupin obyvatel a tak dále. Takže mě trošku překvapují ty závěry nebo ty akční plány, protože já jsem žádné nenašla. Nenašla jsem tu žádnou vizi eh, udržitelné legislativy o chemikáliích, která by uchovávala lidské zdraví a přírodní zdroje, které jsou eh, nutné pro naše přežití. To tady působí jako méně důležité než jednotný trh, což mi přijde poněkud zvláštní. Kromě toho jste se zabývali chybějícími vědeckými informacemi a já se ptám, jaké kroky budou na tomto základě podniknuty. Zatím stále ještě nemáme nic nastíněno ohledně netoxického životního prostředí. To je strategie, kterou měla komise předložit v roce 2018, jestli se nepletu. A zajímalo by mě, kdy ji tedy můžeme očekávat. A konečně mohli byste trošku pohovořit o strategii nulového znečištění, kterou slíbila paní van der Leyen a o které jste se zmínili i vy. Určitě proto máte nějaký plán, že ano? Děkuji. Děkuji, paní Novák. Děkuji vám, pane předsedo. Já často mluvím s lidmi, kteří pracují v zemědělství a všichni mě ujišťovali, že jsou s legislativou naprosto spokojení. Pokud jde o e, farmaceutika tak, e, a fito, fitofarmaceutika, tak se jim dostává e, školení a zlepšila se vysledovatelnost. To jsou plusy. Ale potom jsou tu i určitá negativa, zejména pokud jde o nakládání s odpady a skladování odpadu. Neexistuje žádná jednotná klasifikace a používají se občas různé měrné jednotky. Někdy jsou to kilogramy, někdy jsou to tuny. A potom na druhé straně měříme v metrech krychlových a v litrech. Zkrátka není to sjednocené. A chtěla bych se zeptat komisi, komise, jestli plánuje nějaké nové akce v oblasti zpracovávání odpadu a skladování odpadu. Vznikne jednotná klasifikace? Děkuji. Jite Guteland, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji komisi. Já mám na vás několik otázek. Myslím, že kolega byl na vás hodný a já tady budu teď za zlého policajta, protože já jsem opravdu zklamaná. Když se podívám na zjištění z, toho, z té kontroly účelnosti, z toho fitness checku, tak z toho získáte dojem, že všechno funguje jak má. Řeknete si, fajn, nějaké problémy tam jsou, ale obecně eh, je to nařízení velice dobré. A komise tady píše, že legislativa o chemikáliích plní účel, skýtá vysokou úroveň ochrany lidem i životnímu prostředí. Ale řekněme si upřímně, tak to prostě není. V Evropě jsou na vzestupu velice závažné choroby a je tu jasná vazba na chemikálie. Takže já položím velice jednoduchou otázku. Jestliže všechno funguje tak skvěle, jak komise vysvětlí, že nemoci, které vznikají vystavením chemikálií, chemikáliím, jsou na vzestupu? A tady hovořím zejména o endokrinních disruptorech a jejich dopadu na veřejné zdraví. A druhá otázka, proč komise nejedná a nesnaží se rozšířit ochranu proti endokrinním disruptorům tak, aby všechny sektory ve společnosti byly pokryty? Plasty, textil, pitná voda, kosmetika a tak dále. Víme, že předtím lidé nejsou chráněni a ubližuje to jejich zdraví. Byli bychom rádi, kdybyste podnikli více kroků. A pak mám také e, otázku na dodržování předpisů. Podle nedávné studie Německého spolkového institutu e, pro hodnocení rizika a Německé agentury pro životní prostředí e, jedna třetina Eh, chemikálií dovezených nebo do Evropy nebo vyrobených v Evropě od roku 2010 porušuje evropské, legis, evropské zákony, které mají chránit veřejnost. Pouze 31% eh, splňovalo právní předpisy a u toho zbytku bylo potřeba ještě další šetření. Nařízení REACH ukládá firmám povinnost hlásit, jestliže jejich substance jsou neurotoxické, karcinogenní, mutagenní, škodlivé pro děti nebo škodlivé pro lidskou plodnost. Jak je tedy možné, že komise autorizuje látky, přestože jim chybí potřebné informace? A potom poslední otázka. Frakce SD chce vědět, kdy komise hodlá předložit tu dlouho slibovanou evropskou strategii netoxického životního prostředí. Lidé mají právo nebýt vystavováni nebezpečným chemikáliím. Je jednoduché mluvit a mluvit, ale potřebujeme, abyste také eh, přišli s nějakými činy, protože ty potřebujeme. Musíme ochránit evropské občany a životní prostředí. Děkuji. Děkuji moc krát. Já vím, že v těch otázek bylo mnoho detailů a já bych chtěl, aby každý získal odpověď na svou otázku. Já ne- neříkám, že nechcete odpovědět, ale často se stává na těchto zasedáních, že máme dlouhý seznam velice detailních otázek a potom velice málo času na to, aby komise odpověděla. My teď máme časový předstih, takže já bych chtěl dát slovo komisi, aby, eh, aby odpověděla ty dosavadní otázky a pak budeme mít ještě řečníky do příštího kola. Já dám přednost novým řečníkům, ale pokud jste položili otázku a máte pocit, že jste neslyšeli odpověď, tak prosím zvedněte ruku znovu a e, zeptejte se znovu. Takže pan Petinery a pan Sadauskas, e, já vám teď dám 10 minut, rozdělíte si to mezi sebou, pokud to tak jde, a potom ještě dáme slovo dalším kolegům na další otázky. Děkuji vám. Pokud jde o úvahu pana Líze, tak bych chtěl říci, že zde se právě jedná o to, jak funguje nařízení REACH. Nařízení REACH se snaží zohlednit všechny aspekty. A e, proto v agentuře e jsou dva výbory e, pro posouzení rizika a potom SEAC, kde se posuzují sociální a ekonomické aspekty. E, Eh, eh, potom tyto výbory přijdou se svými eh, vývody a komise založí svoji úvahu na těchto analýzách. Takže ty hospodářské a společenské aspekty se zohledňují a my se snažíme nalézt rovnováhu. Samozřejmě nalézt rovnováhu, to je někdy věc subjektivní, protože co je rovnováha pro někoho, není rovnováha pro někoho jiného. A proto Eh, tady se hovořilo o chromu a tady se říkalo o tom, že existují eh, různé pohledy i v rámci Evropského parlamentu. Eh, co se týče o vymáhání, tak samozřejmě ano, to je věc složitá, protože ta legislativa je komplikovaná, máme tam velké podniky, malé podniky, ale E, samozřejmě je to nejvíce té zátěže na členských státech. Je důležité, aby pravidla byla jednoduchá. My se snažíme zabránit e, duplicitě. Když se díváme na riziko nebo nebezpečí látek, tak e, je důležité, aby se zlepšila otázka implementace a provádění. Nově zvolená předsedkyně ve své analýze řekla, že je potřeba zlepšit otázku vymáhání a že Evropa se zasadí o rovné podmínky pro všechny a že Evropa bude proti těm e, důrazně, kteří budou se zakládat na dotacích, na dumpingzích. To je tedy otázka zahraničního obchodu a my budeme tedy e, se dívat e, na tyto politické aspirace Eh, víte, že nová komise je zatím v přípravné fázi, takže my zatím nemáme podrobné informace, pro, informace protože ty informace ještě nejsou. Nechceme, to není, že bychom vám eh, nechtěli dát tyto informace, ale už se na tom pracuje a ze strany komise ten závazek byl eh, stanoven. Co se týče kontaktních materiálů s potravinami, tady ta práce probíhá. Mm-hmm studie se chystá a toto hodnocení se zaměří i na otázky eh, takovým způsobem, aby to bylo jednotné a tak, aby se zajistila větší ochrana spotřebitele. Ale musíme říct, že co se týče eh, materiálů, které jsou v kontaktu s potravinami, tak už máme legislativu, která poskytuje velmi vysokou ochranu. Eh, samozřejmě můžeme ještě udělat eh, více a proto děláme tuto analýzu, ale nezačínáme od nuly. A potom máme externí eh, studii, která bude brzy dokončena a bude to potom tedy zveřejněno. Eh, co se týče německé studie a dodržování pravidel, tak jak to bylo zveřejněno, ano, samozřejmě eh, to nám činí obavy a souvisí to také s dostupností zdrojů, eh, protože počet materiálů, který byl předložen, je velmi vysoký a agentura pro chemické látky v Evropě musí pracovat na základě odběru vzorku a musí se tedy tímto zabývat velmi seriózně a agentura eh, připravuje akční plán. Ten plán už je, myslím, skoro hotový a my začneme co nejdříve s implementací, s dalším eh, zlepšením eh, těch materiálů, které byly předloženy agentuře. A co se týče těch dalších dotazů, tak dám slovo kolegovi, aby na ně on odpověděl. Děkuji, Karlo. Co se týče testování na zvířatech, tak eh, ze strany Evropské unie eh, eh, byl učiněn závazek. Jedná se o závazek toto snížit. My zatím ještě nemáme plně ekvivalentní fungující metodu, ale co se týče testování na zvířatech, tak eh, zatím se to snižuje, ale bude možnost o tom ještě diskutovat potom, eh, co během příštích měsíců vypracujeme eh, zprávy ke směrnici o laboratorních zvířatech a tam se ukáže, k jakému pokroku se došlo. A potom, co se týče té otázky, proč Evropská komise, Evropská unie mm, nepracuje rychleji, byl k tomu uveden konkrétní příklad, ale ano, to je právě ta kontrola účelnosti. E, zjistilo se, že ta efektivita se e, samozřejmě, že ji můžeme dosáhnout, ale mm, někdy je to dáno e, v sázce, protože je potřeba provést zevrubnou analýzu, musíme schromáždit mnoho údajů a to je, čemu říkáme lepší legislativa. A proto v té otázce kontroly účelnosti jsme to řešili a zaměřili se na to tak, že eh, když bychom to dělali prostřednictvím skupin látek, takže by to mohlo být lepší, než dělat eh, látku po látce. A uvedli jsme k tomu několik příkladů. Eh, máme tedy, když tedy Eh, budeme-li mít ten skupinový přístup, tak budeme moci zakročit eh, rychleji a bude to určitě levnější efektivnější. Eh, co se týče o náhradu, co komise dělá pro to, aby se zvrátil tento trend, my jsme dospěli k podnému zjištění v případě nařízení REACH. V podstatě ta čísla klesají. Možná je ale Eh, poněkud eh, zavádějící ten výhled, že eh, počet nebezpečných chemických látek, které jsou na trhu, takže jsou ty počty vysoké. Ale je to proto, že my jsme zanalizovali mnoho chemických látek a dospěli jsme k závěru, že jsou nebezpečné. Oni byli na, na tom trhu předtím, ale my jsme nyní dospěli k tomuto závěru, že to je důkazem toho, jakou analýzu provádíme. Eh, Takto tedy eh, se řeší otázka eh, legislativy pro chemikálie a cílem je snížit vystavování nebezpečným látkám. Potom tady padl dotaz ohledně toho, proč když v rámci kontroly účelnosti se identifikovalo tolik otázek. Cílem kontroly účelnosti bylo eh, zaměřit se na více než 40 legislativních aktů a zaměřit se na ty nejdůležitější otázky. To jsme identifikovali, ale eh, kontrola účelnosti nemá za cíl navrhnout nějakou změnu, ale provést to zjištění. Ehm, v další fázi se eh, navrhnou eh, kroky a to bude práce příští komise. A já se s vámi společně těším na další kroky komise v této oblasti. A proto můj kolega Karlo řekl, že zatím nemůžeme říci nic více, protože musíme vyčkat na novou komisi. A potom Eh, co se týče strategie o netoxickém prostředí, to je eh, eh, požadavek sedmý v rámci akčního plánu, bude to platit ještě příští rok, máme na to dostatek času, ale co se týče strategie pro netoxické prostředí, tak ten problém je, že tak, jak to bylo navrženo, tak cílem byly čtyři otázky endokrinní disruptory, mixy, nanomateriály, a další, ale ta práce tam eh, probíhá ve všech těchto oblastech, ale na základě kontroly účelnosti jste určitě viděli a pokud jste měli možnost se podívat na revizi REACH, tak společně eh, s ostatními hodnoceními, tak eh, tam je mnohem více než pouze tyto čtyři body. A proto velmi pravděpodobně budeme muset ještě provést další opatření pokud jde o tuto otázku. Ale jak jsem řekl, bude to na té další, na té nové komisi. A e, paní von der Leyen o této ambici hovořila a samozřejmě ta opatření v té strategii budou. A nyní bych chtěl ještě dodat k tomu, co řekl Karlo, pokud jde o to dodržování e, REACH, látky, e, které toto nedodržují, Eh, ten akční eh, plán už je hotový, bylo to dohodnuto s agenturou Evropskou pro chemické láty a látky a my eh, nyní prostřednictvím prováděcích aktů upravujeme přílohu a ten samotný text zvýšíme čtyřikrát počet testů, pokud je o tyto nebezpečné látky, bude tam, my, bude tam tedy takovýto dohled a potom se vyjasní, kdy společnosti musí zlepšit a zaktualizovat eh, jejich eh, dokumentaci kde eh, budou charakterizovat chemické látky, které vstupují na trh. Tím se zlepší velmi dodržování legislativy REACH a zlepší se ochrana životního prostředí a spotřebitelů. Um, thank you. Děkuji a děkuji vám také za to, že jste se striktně drželi našeho Eh, času. Eh, já samozřejmě jsou tady ještě eh, další věci, ke kterým se kolegové chtějí vrátit. Mám tady ještě další dva řečníky pro další kolo a týká se to také vás, kteří jste se už zeptali a chcete požádat o další vyjasnění. Paní Dali. Thank you, um, chair. I will... Děkuji, pane předsedo. Já se na to chci podívat z jiného úhlu pohledu. Chápu, že vznikají nové formy spolupráce mezi různými průmyslovými odvětvími, ale nám chybí důraz na politiky, které by vedly ke strukturovaným změnám v chemickém průmyslu a které by řešily ekologické a společenské problémy. Potřebujeme mít chemický průmysl, který bude hnacím motorem efektivnosti a který povede k dekarbonizaci prostřednictvím bio nebo nanotechnologií a e, také ke snižování uhlíkové stopy, například eh, hnojiv. Takže mě by zajímalo, jak Evropská komise chce nějakým konkrétním způsobem zajistit efektivní spolupráci mezi těmito různými typy průmyslu a jak chce zajistit eh, fungování okrové ekonomiky. To je věc, eh, kterou my se zabýváme už dlouhou dobu a kde by nová legislativa mohla zlepšit eh, dopady chemických látek na společnost a životní prostředí, tak aby to bylo ku prospěchu všech občanů v EU. Děkuji, paní Rivazi. Děkuji, pane předsedo. Já mám celou řadu otázek, a to proto, že jsem se účastnila práce výboru pro pesticidy v předchozím volebním období a tam jsme hovořili o hodnocení rizik u chemických látek je jedna věc, která mě velmi šokovala v průběhu léta, sice že EFSA, což je naše agentura na zajištění bezpečnosti potravin, se vyjádřila k hodnocení rizik pesticidů, používání pesticidů na včely a tam se hovoří o chronické toxicitě v průběhu času. A členské státy se odmítly tím eh, zabývat, aby posoudili ta rizika, a to za souhlasu komise, a to protože komise přišla s návrhem, který byl velmi odlehčený. A já se na to chci zeptat, protože tady jde právě o to opětovné hodnocení chemických látek, protože pokud ty věci budou pokračovat tak jako dosud, tak už žádné včely nepřežijí. Co se týče endokrinních disruptorů, minister zdravotnictví ve Francii nechal udělat hodnocení na populaci, eh, celkem se týkalo šesti disruptorů, eh, bifenoly, vtaláty a další látky. Takže musíme si uvědomit, že evropská legislativa není úplně relevantní, protože to nezohlednilo tyto látky jsou látky nejenom v potravinách, ale jsou prakticky všude. Znamená to, že nejsme dostatečně přísní a eh, nebereme to dostatečně eh, vážně, abychom tyto látky zakázali. A dále jde o další spotřební zboží, například když se eh, mluví o plenkách pro děti. Teď nemůžeme donutit danou firmu, aby řekla, co se tam vlastně skrývá nezávislé organizace říkají, že tam právě nacházejí disruptory, pesticidy, další látky. A proto je potřeba vytvořit eh, povinnost pro tyto firmy, aby zveřejňovaly složení těch výrobků, včetně dámských vložek. V této oblasti tedy ta situace není dobrá. Potom jsou to nanočástice, eh, jsou všude v potravinách, v lécích, eh, očkovacích látkách a také o tom nic nevíme. Takže je potřeba, aby komise se konečně řekla, že je potřeba přijít s nějakým legislativním návrhem na regulaci těchto látek. Když eh, mi někdo říká, že se nařízení eh, REACH zlepšilo, my jsme na tom našem výboru pro pesticidy zjistili, že chemické firmy mohou eh, registrovat ty své látky a to přesto, že ty eh, podklady proto nebyly kompletní a to se musí změnit. Není možné schvalovat chemické látky, pokud ty podklady nejsou kompletní. Vznikají obrovské mezery v celém systému, protože váš přístup je k tomu příliš laxní a nejste přísní vůči chemickým firmám. Je potřeba, aby se ty věci konečně zlepšily a myslím, že jak komise, tak parlament nejsou dostatečně přísní. Jinak to má všechno nepříznivé dopady a často vzniká rakovina způsobení všech těchto látek. Děkuji. Paní Trionua. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také tomu, že jste zařadili tento bod na náš program a děkuji zástupcům komise za jejich vysvětlení. Mám eh, jednu možná trošku provokativní poznámku. Byla tady řečena řeč o obavách Eh, průmyslových firm, mluvila o tom moje kolegyně Rivazy, ale také jste hovořil o obavách eh, v souvislosti s iniciativami, které podnikají jednotlivé členské státy. Mluví se tady o vládách, o průmyslových firmách, jako o těch zainteresovaných stranách. Ale je tady také ještě kategorie osob, eh, které mohou vyvíjet eh, tlak na eh, jak vlády, tak i ty průmyslové firmy. Jsou to spotřebitelé nebo voliči. Jak už říkal Petr Líze, legislativa může obsahovat eh, buď zákaz nebo schválení, čistě binární volbu, ale může také obsahovat povinnost informovat ty zúčastněné nebo zainteresované osoby. Můžou to být spotřebitelé jednotlivě, ale nebo to jsou asociace spotřebitelů a ty poukazují na to, že je potřeba zavést nějaký systém označování výrobku, jako je ten systém Nutriscore, který se uchytil velmi na potravinách a který umožňuje dát spotřebitelům jednoduché, srozumitelné informace, aby se mohli správně rozhodnout. A moje otázka je následující. Podílejí se tyto spotřebitelské organizace na přípravě nové legislativy a předpokládáte, že by nějaký systém informování spotřebitelů mohl vzniknout právě v takové podobě označování výrobku, jako je Nutriscore. Ještě tři eh, žádosti o slovo tady máme. Kdybyste se mohli omezit eh, na co nejkratší otázky, aby komise měla dostatek času na odpovědi. Děkuji, já budu velmi stručná. Já jsem se ptal na zrychlené řízení eh, v případě objevení nějaké nebezpečné látky. Umožníte, aby Evropská unie měla nějaké takové, nějaký takový zrychlený postup? To by mohlo být velmi užitečné, protože je velmi komplikované měnit eh, celý ten režim, který teď eh, ta legislativa umožňuje. A za druhé, nepochopila jsem úplně, co jste říkal, mně není jasné, jestli budete bránit dánské vládě v tom, eh, že teď zakazuje některé z těch látek, které se přenášejí do potravin. To bych ráda věděla, protože je to pro mě, jsou to Floridy, které oni se snaží zakázat. A asi je to správný krok, protože Evropská unie to nedělá dostatečně rychle. Tím Paulus také velmi stručně já musím trvat na strategii netoxického prostředí. To je obsaženo v akčním eh, plánu, je to právní požadavek, aby to neustále odkládáte. A já nechápu, jak by nás ty stále odklady mohly posunout dopředu při zajišťování bezpečného životního prostředí a ochraně biodiverzity. Dnes tady eh, mnozí hovořili o nařízení REACH, to přitom není téma eh, této debaty. Já jsem se přitom ptala na to, jaká opatření budete dělat. Vy jste říkal, uvidíte, co udělá příští komise. Čtyři roky jste strávili tím, že jste tady prověřovali všechny ty věci, jako jsou endokrinní disruptory, eh, řízení rizika a tak dále. A nemáte žádný konkrétní návrh, který by vedl k nějakému opatření. To mi přijde aniž by chtěla být eh, nezdvořilá, eh, tak by bylo dobře, kdyby komise konečně začala dělat svou práci. Myslím, že jste to řekla naprosto zdvořil. Paní Hasenkampf. Děkuji, pane eh, předsedo. Já bych také chtěla poděkovat komisi za její odpovědi, ale některé ty odpovědi byly velmi vágní. Mohla bych ocitovat jeden výrok když jsme se bavili o půdě, tak vy jste poukazoval na rozdílná stanoviska tady v parlamentu. A právě v tom je problém. Je tady velmi silná lobby chemického průmysl. Ne, eh, všichni eh, ale eh, tu lobby poslouchají. A právě proto byste se měli obrátit na nezávislé experty a neměli byste být prostředníky hlasů těch, kteří na to mají nějaký politický nebo ekonomický zájem. Takže se vás chci zeptat, jestli souhlasíte eh, se zprávou výboru pro pesticidy, když je tam řečeno, že je potřeba, aby se ty věci radikálně změnily. Já bych chtěla vědět, jaký je váš úmysl, jaký je váš časový harmonogram pro tyto otázky. Uh, Děkuji, pane předsedo, a děkuji také komisi za odpovědi, ale souhlasím s kolegy, kteří říkají, že některé z těch odpovědí nebyly dostatečně jasné, protože momentálně čelíme závažné situaci a já bych chtěla zopakovat nejenom to, co už říkal kolega, že je potřeba, aby konečně dorazila eh, ta dlouho slibovaná evropská strategie netoxického životního prostředí. Už čekáme příliš dlouho, už to dávno mělo být a není seriózní, že nám to stále nebylo předloženo. Je to kvůli občanům, kteří potřebují vědět, že bereme jejich zdraví a jeho ochranu vážně. Pak bych také chtěla zdůraznit závažnost situace s endokrinními disruptory. Máme studie, které prokazují vazbu mezi závažnými chorobami a problémy plodnosti v členských státech s endokrinními disruptory. A já jsem se nedávno setkala s profesorem, který hovořil o situaci, eh, hovořil o studii, kdy byly vyšetřovány těhotné ženy v průběhu těhotenství a eh, ženy s vysokými eh, úrovněmi Eh, endokrinních disruptorů v těle měly problém se zdravím dítěte po porodu. Byla tam prokázána vazba. Takže je potřeba před tímhle občany chránit a pro budoucí generace. Budoucí generace nás budou soudit. Budou soudit naše chování dnes, jestli budeme chránit děti a nebo ne. Takže já bych chtěla, aby komise předložila nejenom strategii, nebo ne, nejenom pro jednu oblast ohledně endokrinních disruptorů, ale pro celou společnost. Musíme chránit vodu, pitnou vodu, kosmetiku, plasty, všechny předměty každodenní potřeby v našem životě. Takže prosím, já potřebuji více odpovědí. Jak budete jednat ohledně endokrinních disruptorů? Děkuji, vážení kolegové. Já teď dám slovo komisi eh, na odpovědi. Eh, slyšeli jste obavy našich kolegů eh, ve výboru. Je to zásadní otázka důvěry občanů v produkty, které kupují, v jídlo, v pití a e, v to zda nebudou vystaveni chemikáliím v životním prostředí. Takže e, já vás prosím, abyste co nejlépe odpověděli na všechny otázky kolegů, přestože vím, že je to vzhledem k časovému prostoru e, poněkud obtížné a že jste detailně odpovídali už v prvním kole. Ale prosím, dejte kolegům pocit, až budeme odcházet z tohoto výboru, že hrozby se řeší a že akce jsou na cestě. Prosím, komise má slovo. Děkuji moc krát. Já bych chtěl říct si něco obecného. Není to tak, že nechceme hovořit jasně. Problém je, že nedokážeme předvídat, jaký bude, problém, jaký bude program příští komise, protože momentálně máme pouze dezignovanou předsedkyni. A v její eh, agendě hrají eh, občané a veřejné zdraví vysokou eh, roli, protože jde nejenom o klima, ale i o další věci. Je tu kapitola ochrana evropského způsobu života, ochrana lidí tohle všechno jsou už nyní červené linie, ale jsou to zatím jenom linie, není to pracovní program. Takže ohledně toho, co bude dělat příští komise, Eh, tak nejprve potřebujeme, aby vůbec byla jmenována nějaká komise, eh, poté eh, nastoupí do funkce, doufejme 1. listopadu, a teprve poté se můžeme k něčemu zavázat, k nějakému pracovnímu programu. Zatím je pro nás naprosto nemožné říkat, co bude komise dělat, když ani nevíme, kdo v ní bude. Každopádně pokusím se odpovědět na některé otázky. Nejprve paní Dali ohledně průmyslu. Stále ještě zbývá hodně práce na oběhovém hospodářství, ale myslím si, že naše práce za uplynulých pět let eh, je už teď enormní. Před pěti lety mnozí lidé vůbec nevěděli, co to je oběhové hospodářství. A během eh, aktuální komise byl odveden veliký kus práce, například v oblasti plastů už existuje strategie pro plasty, iniciativa, máme eh, směrnici o plastech na jedno použití, o plastových lahvích, které jsou největší hrozbou pro životní prostředí eh, ty už eh, nyní nejsou odpadem, ale jsou druhotnou surovinou. A v rámci oběhového hospodářství vzniklo také sdělení komise ohledně koncových odpadů a přeměně odpadů v sekundární zdroje. Ne všechno se ale dá stihnout za pět let. Takže tohle je zcela jasně priorita, která už teď je v politických prioritách designované předsedkyně komise. A bude pokračovat práce na oběhovém hospodářství. Pokud jde o tu velice specifickou otázku na proceduru eh, pečících papírů v Dánsku, tak eh, já upřímně řečeno nevím, v jaké fázi to je. Jestliže Dánsko eh, oznámilo, že žádá o výjimku, anebo neoznámilo, to nevím. Každopádně takových případů jsou stovky na komisi a eh, máme velice dobře zavedenou proceduru. O tomto konkrétním případu mi není nic známo. Teď k té otázce, která zazněla ve francouzštině, to se Eh, týká to označování Nutriscore, označování potravin. Komise na tom pracovala velmi dlouho, než přišla s tímto systémem označování potravin. V Evropě již máme velmi přesné a detailní informace, nejvíce na světě, ale samozřejmě ty informace představují určitou syntézu, určité zhrnutí. Nutriscore je jeden z těch návrhů, který eh, teď je na stole. DG SanTe Eh, jež zpracovala studii na toto téma, těch eh, možností je více, nejenom Nutriscore. A myslím si, že příští eh, komise opět z toho bude muset vyvodit nějaké závěry z této studie a uvidí, jak, s jakým legislativním návrhem potom přijít. Takže dnes opravdu vám nemohu říci, jaká přesně to opatření budou vypadat, ale už byla odvedena na tom, no, bylo odvedeno na tom hodně práce, takže je možné říci, že příští komise bude mít k dispozici ty potřebné informace, na základě kterých se bude moci rozhodnout. A teď předám uh, svému kolegovi slovo. Já to taky vezmu poměrně stručně. Já dlužím ještě tu odpověď na otázku o odpadech z předchozího kola. Můžu eh, k tomu říci, že nové zákony o klasifikaci odpadů a o definicích vstoupily v platnost v loňském roce a ještě je třeba je transponovat členskými státy. A až budou transponovány, bude mnohem více jasnosti o tom, co je odpad a co ne. Takže legislativu máme a teď je potřeba, aby všichni udělali, co je třeba. Je to nový zákon, který zatím ještě není úplně transponován členskými státy, zkrátka proto, že na to mají ještě čas. Pokud jde o to, že komise je schovývavá k k, k, k, znečišťovatelům a k upadající populaci včel, tak eh, to bych asi předal tuto otázku kolegům z oddělení veřejného zdraví, ale mohu potvrdit, že eh, nastává značný eh, pokles včelí populace v Evropě, což je obrovský problém nejen pro životní prostředí, ale taky pro zemědělství. Takže zcela jistě tady nějaké kroky přijdou, protože situace je tristní a naléhavá. A pak ještě dvě další otázky. Jedna se týkala nanomateriálu, to byla paní Rivazi. Tak eh, změna požadavků podle REACH pro registraci látek v nanoformě právě vstoupila v platnost. Je to z právní požadavek, který objasňuje, které nanoformy a jakou formou mají být registrovány podle nařízení REACH což nám poskytne mnohem více informací o tom, jaké nanomateriály e, jsou, kde jsou a tak dále a zahájí se také analýza jejich vlastností a toho, zda jsou nebezpečné životnímu prostředí a zdraví nebo ne. A to nám potom taky umožní jednat v této oblasti. Pokud jde o endokrinní disruptory, tak e, o těch se zmínila dezignovaná předsedkyně jako o jednom z témat, e, ve kterých chce konat kroky. Aktuální komise přijala strategii uh, už loňský rok o endokrinních disruptorech. Uh, probíhají kroky, jedním z nich uh, je průřezová kontrola účelnosti veškeré legislativy s cílem zjistit, kde se endokrinní disruptory řeší, kde ne a kde by se měly. Je to otázka konsistentnosti a logiky a výsledek bude velmi důležitý, protože by mohl vést ke změně legislativy. Na výsledky ale musíme zatím čekat. Mezitím spustíme novou platformu o endokrinních disruptorech, kde budou k dispozici všechny informace. Takže bude to takové jednotné kontaktní místo pro kohokoliv, kdo bude chtít něco vědět o endokrinních disruptorech. Budou tam studie, veškeré informace, které zkrátka máme. To nám pomůže s rozhodováním a e, spustíme také fórum vědců a různých dalších aktérů poměrně brzy v nejbližších měsících aby se formální diskuze proměnila v neformální. Takže, jak jsem říkal, ta kontrola účelnosti fitness check by mohla vést ke změnám legislativy. Děkuji vám. Děkuji. Já si samozřejmě uvědomuji, jakým omezením podléháte a vážím si odpovědi, které jste poskytli. Bereme na vědomí, co jste nám sdělili, bereme na vědomí eh, sliby a eh, prohlášení paní von der Leyen. Samozřejmě tedy eh, očekáváme odpovědi na slyšeních s komisaři Velice často se ocitáme v situaci, kdy jsme jaksi na rozhraní dvou mandátů. Odcházející komise často má pocit, že v posledním roce svého mandátu už nemůže nic dělat, což vede k odkladům na příští mandátní období a potom je samozřejmě další doba, kdy se nic neděje, probíhají hodnocení a analýzy polovinu toho dalšího období. A e, občané ale nemají ten luxus volného harmonogramu parlamentu a komise, jako máme my, a je potřeba, aby jejich obavy a starosti se nějak nestratily v tom přechodu mezi dvěma komisemi. Děkuji moc krát za tuto výměnu názorů. V našem výboru je to někdy drsné, nicméně děkuji vám za to, že jste mezi nás přišli. Děkuji vám za váš čas. Um, Děkuji kolegové, nyní budeme pokračovat s dalším bodem našeho pořadu jednání. Jedná se o výměnu názorů s Evropským uh, účetním uh, dvorem. Jedná se o dokument, uh, zvláštní zprávu číslo 7 lomeno 2019 a budeme výměnu, mít výměnu názoru s předsedou Senátu 1 s panem Petrem Velšem a já bych vám chtěl eh, eh, říci, že v eh, určitý moment budu muset se zde změní předsednický stůl, tak já dávám našemu řečníkovi 10 minut, aby mohl pohovořit. Děkuji. Je pro mě velkou ctí, že zde Eh, mohu být eh, mezi vámi a pokud eh, mi dovolíte, chtěl bych poblahopřát týmu, který na tomto pracoval. Opravdu jste odvedli výbornou práci, chci také poblahopřát komisi, protože ta práce byla velmi konstruktivní během celého procesu, i když jsme nebyli přesvědčeni všemi kroky, ale každopádně ta práce, spolupráce byla výborná. other way Yeah. Good. Uh, this is, uh, as it's a relatively new parliament, it's just a reminder. Vzhledem k tomu, že se jedná o uh, nový Evropský parlament, tak bych chtěl pohovořit o úloze našeho Evropského účetního dvora. Máme na starosti provádění auditu, vypracováváme stanoviska, provádíme dohledy nad účtu. Já jsem eh, předsedou eh, Senátu, který má eh, na starosti ochranou udržitelných eh, zdrojů a pro nás je vaše práce velmi zajímavá a my jsme byli požádáni, abychom vypracovali mm, nebo se vypracovali zprávu ohledně bezpečnosti potravin a momentálně pracujeme na zprávě o pesticidech. A doufám, že to bude eh, pro váš výbor rovněž eh, zajímavé a mý kolegové tady budou potom zpátky, až přijde pan komisař Vela protože všechna tato témata jsou pro nás velmi zajímavá a e, je pro nás vaše práce také velmi důležitá. E, tato zpráva e, se zaměřila na to, jakým způsobem komise a evropská legislativa se zabývá tímto tématem. A myslíme si, že to, ta práce je hodně ambiciozní, jedná se o komplikované otázky. My jsme se podívali na provádění směrnice o Eh, přeshraniční zdravotní péči v rámci členských států. Také jsme se zaměřili na přeshraniční výměnu údajů. Eh, tady eh, se o tom ve směnci hovoří. Jedná se o projekt, který už trvá 12 let a potom kroky EU, e pokud jde o, mm, o, o, o, mm, o, o, o choroby tedy o vzácná onemocnění. Nyní bych eh, chtěl poukázat na to, že vlastně cílem je věc, která není rozhodně jednoduchá. Tady eh, vidíme, jak eh, pacienti v rámci této směrnice přecházejí z jedné oblasti působnosti do druhé. Tady vidíte čísla ve Francii a tady vidíme, že jsme nemohli eh, rozlišit eh, pacienty, které kteří spadají pod eh, směrnici a kteří spadají pod nařízení o sociálním zabezpečení. Některé členské státy neposkytly čísla, ale tady vidíte, že existují docela komplikované pohyby, které tady potřeba řešit. A vidíte, že tady máme eh, velmi zajímavé četné bilaterální pohyby. A samozřejmě je to komplikované, pokud jde o postupy a také co se týče IT. My jsme se zaměřili eh, na tyto otázky, tedy monitorování směrnice, co se dělá pro usnadnění výměny údajů, pohybu přes hranice a také jsme se zaměřili na vzácná onemocnění, především eh, pokud jde o zřízení referenční sítě a evropské platformy. Zde je přehled našich zjištění. Eh, toto projdu trošku rychle. kdybych eh, měl ambicioznější prezentaci, tak bych eh, označil eh, zeleně tu první část. Teď přeskočím dvojku a trojku, tak tady vidíte, k čemu jsme došli. Informování pacientů, pokud je o jejich práva, co se týče přeshraniční zdravotní péče. Od eh, vstupu v platnost této směrnice došlo k mnoha stížnostem, že informace jsou neúplné, nejasné, pokud jde o informování pacientů. Hmm, tady tyto informace byly předneseny na výboru Eh, v únoru, my jsme to pochopili, eh, je nám jasné, že mm, je to velmi eh, komplikované, chcete-li informovat pacienty, protože se jedná o více než jeden legislativní akt, který se jich týká. Experti nám řekli, že si myslí, že by tyto informace mohly poskytovat národní kontaktní místa, především co se týče vzácných onemocnění a to je to, co jsme dali do naší zprávy. Naše doporučení se týká toho, že si myslíme, že komise by měla udělat více, tak aby mohla eh, podpořit práci národních kontaktních míst. My si eh, vážíme eh, sady nástrojů z roku 2018. Myslíme si, že to bylo dobré a je to pozitivní krok ku předu, tak aby kontaktní místa byla uživatelsky střícnější a byla více dostupná pro pacienty a chceme, aby komise toto dále sledovala. A také si myslíme, že komise by měla eh, vzít eh, vážně v potaz eh, názory expertů, pokud je o síť, která by měla být pokryta národními kontaktními místy a měly by se k tomu poskytnout určité pokyny. To jsou tedy naše zjištění a naše doporučení. Eh, co se týče druhého bodu, tedy přeshraniční výměna eh, zdravotnických údajů, zde bych chtěl eh, vyjádřit sympatie k tomu, co dělá komise, protože když si představíte všechny ty údaje, tak je to opravdu velmi těžká práce, tak aby to bylo v pořádku. A musíte mít opravdu vynikající Eh, management projektu. Pokud víme, tak eh, komise nedosáhla toho, eh, co si zadala za cíl a to je náš závěr, když jsme tuto zprávu dokončovali. Co se týče údajů, tak vlastně ta, to jediné to funguje z Finska do Estonska. Tam jedině využívají tuto, tento systém. Ukázalo se, že tedy tato eh, struktura nebyla rozšířená. Eh, členské státy už eh, jsou schopny získávat údaje, ale v moment, kdy jsme zprávu dokončovali, tak členské státy nejsou schopny to potom posílat. Nejsou vybaveny na to další posílání. Takže to nebylo tak úspěšné, jak se zpočátku myslelo. Eh, na začátku byla komise docela optimistická, na začátku tohoto eh, procesu a také byla komise asi příliš optimistická, pokud je o eh, fungování. Co se týče přípravy na lepší výměnu zdravotnických informací přes hranice, tak si myslíme, že komise by měla vypracovat nezávislé posouzení to, co v současnosti Eh, se děje a je potřeba eh, nalézt eh, včasná řešení, tak aby to mělo smysluplný dopad na systémy zdravotní péče v českých státech. Co se týče bilaterálních ujednání, tak mezi jednotlivými členskými státy, tak to už to má pravděpodobně také velký význam. A potom bych chtěl pohovořit o komplikované otázce, a to je otázka vzácných onemocnění. Myslím si, že určitě si všichni přejeme, aby se v této oblasti dosáhlo pokroku. Komise eh, toto začala řešit v roce 2008. ERN eh, e eh, mají dominantní strategii od roku 2014 a řeší velké výzvy, pokud je o finanční udržitelnost. A co se týče Um, spojení všech těchto, těchto sítí, uh, skrýnování um, práce těchto partnerů, tak to vede k velké administrativní zátěži. A nemáme eh, jasno, jakou budoucnost eh, mají tyto sítě. Eh, mají zatím současný finanční rámec, který není tak jak jasný, jak by měl být a nejsme si jisti, co se dá očekávat v budoucnosti. Na co jsme se zaměřili? Eh, my bychom si přáli, aby Evropská komise znovu posoudila tuto strategii, aby stanovila, eh, zali tato strategie funguje, zali se má upravit pouze okrajově či eh, nějakým způsobem komplexněji. Je potřeba řešit výzvy, které souvisí s těmito uh, Eh, sítěmi a pokud tyto sítě mají dále fungovat, tak eh, to financování musí být eh, jasnější, jednodušší a transparentnější. Abych to tedy schrnul, my jsme zjistili, že došlo k pokroku v důležitých oblastech, tak jako je otázka fungování směrnice, je potřeba posoudit otázky mm, toho, co se doposud udělalo, co se týče budoucnosti já jsem si eh, pročítal dokument eh, parlamentu k této otázce eh, z února a souhlasím se závěry parlamentu v tom smyslu, že je potřeba v, té, v tomto hodnocení zohlednit zlepšení kvality zapojených pacientů. A já doufám, že tato zpráva, kterou jsme vypracovali, takže to bude smysluplným přispěním do toho procesu a že to bude konstruktivní příspěvek do diskuze. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme také za tuto prezentaci, za to vám srdečně děkuji. E, co se týče implementační zprávy Evropské komise, tak se ukazuje, že ta přeshraniční péče ještě úplně e, nefunguje a to je závěr, ke kterému došel také Evropský účetní dvůr. Tady se ukázalo, že sice se přistoupilo k Ambii, ambiciozním eh, krokům ze strany komise, ale bohužel všech cílů nebylo dosaženo. Je potřeba mít lepší zprávu a je potřeba, aby toto bylo lépe využíváno ze strany pacientů. Eh, Vy jste během prezentace poukázal na to, že se taky jedná o udržitelný eh, přístup k přírodním zdrojům a právě v oblasti zdravotnictví si myslím, že existuje velký potenciál a tady si myslím, že Evropská unie se na tom musí zaměřit občané bohužel nemají dostatečné informace o svých právech a proto si myslím, že se ještě tak úplně plně nevyužívají možnosti přeshraniční spolupráce. Ve vaší prezentaci se ukázalo, že pouze jeden eh, členský stát eh, umožňuje péči eh, v druhém členském státě. A já si myslím, že tedy v tom skutečném evropském prostoru je ještě mnoho práce. A potom, co se týče národních kontaktních míst, zde si myslím, že ty by měly sehrát důležitou úlohu. Potom, co se týče digitální oblasti, zde si myslím, eh, že je to ještě hodně pozadu, že tady máme ještě obrovský potenciál a Závěrem bych vám chtěl za vaši prezentaci poděkovat. Chtěl bych se připojit k vašim doporučením a myslím si, že až bude nová Evropská komise, tak ji musíme požádat, aby byla v této oblasti ambicioznější a děkujeme vám za to, že jste přišel mezi nás a že jste přinesl tuto podrobnou zprávu. Děkuji. Net. Morning and uh, thank you very much for your presentation. Um, I... Děkuji vám za vaši eh, prezentaci. Mám tři otázky. Za prvé si myslím, že bychom měli vytvořit specializovaná střediska pro léčbu vzácných onemocnění v Evropské unii. Ta by měla být plně integrovaná do té referenční sítě. A mě by zajímalo, jaké jsou překážky, které by mohly vysvětlit, proč je to tak zlouhavé vytváření této sítě. Za druhé, třeba stojí politování nad tím, že Existují dva systémy přeshraniční péče v EU. Vy jste mluvil o těch národních kontaktních bodech, ale já si myslím, že je potřeba zajistit větší dostupnost informací o léčbě, o lécích, a to zejména u těch pacientů, kteří trpí eh, zácnými onemocněními, ale u všech eh, občanů tak, aby tady existovala stejná šance na diagnózu, na kvalitu života, na stejný, stejný způsob léčby. A také musí komise pomoci členským státům, aby měli stejné podmínky pro fungování těch středisek v rámci referenční sítě. Tu pomoc eh, ty státy potřebují, aby se mohly dohodnout eh, na to, jakým způsobem budou podporovat střediska v té referenční síti. Mám ještě další otázky, ale eh, to bude prozatím stačit a už předem vám děkuji za vaše odpovědi. Paní Kona Ostele, děkuji za vaši prezentaci. Co se týče přeshraniční eh, zdravotní péče, v té vaší zprávě eh, je řečeno, že ty cíle byly ambiciozní, ale eh, dochází tady k prodlevám při zavádění do praxe, což je eh, nepokojivé a otázka je, jak tedy konkrétně můžete podpořit členské státy. Samozřejmě jde o sdílení informací, to je na dobrovolném základě, ale ne všechny státy do toho nejsou zapojeny, ne všechny státy nemají online systém, takže jak můžeme překlenout ty velké rozdíly mezi státy. Co se týče občanů, je potřeba, aby měli k dispozici informace například o ceně léků, ceně za eh, tu péči, úhrady a další zásadní věci, které pro pacienty jsou eh, základní, zejména, zásadní, zejména pokud trpí vzácnými onemocněními. Eh, transparentnost pro občany, zajištění jasné informovanosti, to jsou tedy důležité věci. Eh, přemýšlíte nad tím, že by byl vytvořený eh, chráněný informační systém, kde by tyto informace v každém státě bylo možné najít, tak, aby eh, to rozhodování se usnadnilo. Současná směrnice něco takového již umožňuje. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že to je věc, kterou by komise měla podpořit společně s členskými státy. Děkuji. Další řečník. Paní Trilet Lenoir, děkuji za vaše eh, velmi zásadní a skromnou prezentaci. Náznamostnění jsou oblasti, kde je potřeba mm, opatření na evropské úrovni. Já bych mohla uvést právě ty eh, vzácné rakoviny, včetně rakoviny u dětí. Proto eh, velmi nerada slyším, že existence té sítě je ohrožena a proto by mě o tom eh, zajímalo více informací. Šporek. Děkuji Učetnímu dvoru za velmi užitečnou zprávu. Já bych chtěla poukázat na jeden znepokojivý fakt. Podle dat Eurostatu v roce 2018 39% evropských občanů v produktivním věku, kteří přebývají v jiném než svém domovském čínském státě, Těch občanů, kteří žijí v jiném české státě, je tedy 39% a přitom pouze 0,5 občanů využilo hraniční zdravotní péče, což ukazuje, že v podstatě ten současný systém je odrazuje od toho, aby využívali tyto služby, když pobývají v jiném členském státě. Chci se ptat, jestli jste analyzovali i tuto skutečnost ve vaší zprávě. Paní Rivazi, Děkuji, pane předsedo. Děkuji za eh, prezentaci, kterou jsme slyšeli. Já mám otázku k tomu prvnímu slajdu. Tam eh, byly ty grafy. Eh, a mě by zajímalo, kdybyste nám to mohl popsat, jestli například lidé ze Švédska nebo Norska jezdí do Španělska. Je to kvůli cenám? Je to důležitá informace, nebo je to proto, že tam mají lepší nemocnice, nebo eh, že jsou v důchodu, nebo že si užívají důchodu ve Španělsku? Nebylo tam nic o Francii, eh, je to možná proto, že Francie neposkytla ty údaje, jak jste říkal. Takže by mě to zajímalo eh, lepší vysvětlení. U přeshraniční péče se narážíme na problematiku některých Eh, chorob, které se například lépe diagnostikují v Německu. Takže jsou tady rozdíly mezi Německem a Francií. No také eh, se ty eh, léky kupují někde jinde. Lidé si jezdí koupit z Francie ty léky třeba do Belgie nebo do Německa nebo do Španělska a někdy dochází k nedostatkům, k tomu, že jsou eh, nedostatečné zásoby. Teď ve Francii existuje 600 eh, léků, kterých je nedostatek. To je způsobeno buď tím, že eh, lékárníci vytvářejí združení mm, a v rámci toho si to nakupují, aby ušetřili, a nebo ten nedostatek je způsobený tím, že mm, ty farmaceutické firmy toho vyrábí čím dál tím méně, protože už ty léky nespadají pod patentovou ochranu a tím pádem jsou pro ně méně výhodné. Myslím, že to jsou všechno věci, které se dotýkají všech eh, zemí v Evropské unii. A mohl by nám účetní dvůr říci, jestli nakonec eh, nebude potřeba vytvářet eh, státní nebo veřejné farmaceutické firmy, které budou vyrábět některé léky, protože celá řada těch Eh, léku se dnes vyrábí už jen v Ázii a my nejsme schopni zaručit eh, zásobování pacientů. Pokud už tady nebudeme mít eh, některé základní léky v Evropské unii, tak je možná budeme muset vyrábět podobně, jako to dělají ve Spojených státech, protože ta strategie soukromého sektoru neodpovídá potřebám veřejného sektoru. Takže mě zajímalo, co si o tom myslíte. paní Kopčenská na závěr. Nebo ještě další řečník bude potom, ale paní Kopčenská má slovo. Děkuji, pane předsedo. Chci vám poděkovat za vaši eh, práci, eh, za to, že účetní dvůr se zabývá touto přeshraniční péčí. Je samozřejmě Eh, potřeba ověřovat způsob provádění v praxi. Já jsem se seznámila s obsahem toho dokumentu a s dalšími, které eh, k tomu tématu vydala Evropská komise. A musím říci, že Evropská unie by měla více se zaměřit na poskytování přeshraniční péče. Zatím ten podíl je velmi malý. ale i tak bychom měli podpořit harmonizaci této péče, abychom zlepšili kvalitu služeb pro pacienty. Také bychom měli propagovat systém e-health, protože to by potom pacientům umožnilo více využívat tyto služby. Strategie v systému veřejného zdraví by se měla zaměřit na potřeby pacientů E-health není ale jenom o poskytování informací, ale v budoucnosti to bude mít mnohem větší váhu, protože ještě dnes eh, nejsou všechny ty výhody tak zřejmé. Je potřeba také zajistit eh, špičkové technologie, registry pacientů, špičkové léky dostupné ve všech oblastech, protože to může přímo přispět k záchraně životu. Také například anamnéza pacientů digitálně eh, přístupná pro všechny lékaře. Dále jde o tzv. siročí léky. I ty by měly být eh, snáze dostupnější. A moje otázka se týká budoucnosti té referenční sítě. Jak můžeme zajistit to, aby eh, byla zavedena ve všech členských státech, protože to asi bude narážet na, určitá, na určité politické překážky. Omlouvám se, Miriam, já jsem eh, věděl, že se hlásíte o slovo, ale eh, nebyla jste na seznamu. Děkuji za, vaše, za vaši prezentaci. Chci se vrátit k té věci, kterou jste říkali na závěr, sice, že chceme zajistit kvalitnější služby pro pacienty. To by mělo být hlavní hledisko. Ale já se obávám, že máme pacienty, kteří eh, nemohou využít plně ten potenciál, kterým tato směrnice nabízí je tady malý počet pacientů, kteří si uvědomují, jaká mají práva při eh, hledání té správné lékařské péče mimo svou zemi původu. Chci se ptat, jestli máme nějaké příklady osvědčené praxe v některých zemích, kde eh, členské státy poskytují lepší informace svým pacientům o tom, kam mohou eh, vycestovat za lékařskou péčí. A potom jde právě o výměnu dat, výměnu informací mezi státy. Například lékařské záznamy eh, u pacientů, jak se eh, ty problémy mohou řešit. My jsme spíše na periferii EU, Zajímalo by mě, jaké mají systémy pro uchovávání eh, anamnéz nebo záznamů lékařských eh, v jiných zemích. Máme několik milionů Evropanů, kteří trpí těmi vzácnými onemocněními ale eh, samozřejmě to naráží na limity finanční udržitelnosti nebo dostupnosti. Jak můžeme pomoci těmto pacientům, kteří těmito vzácnými formami onemocnění trpí nejvíce? se tady, jestli je nějaká iniciativa v této oblasti, jak jim co nejvíce pomoci. Děkuji. Pan Welch eh, má teď slovo. Bych rád, kdybyste mohl odpovědět na otázky kolegů. Potom máme tady Johanu Ligold z Evropské komise z DG Santé, která také bude moci zareagovat. A já se teď musím omluvit, ještě jeden kolega se přihlásil o slovo. Paní kolegyně. Předseda se omlouvá za zmatek. Paní Hasenkamp mě eh, nahradí v předsednickém křesle, protože já musím na okamžik odejít. Uh, já velice rád budu mluvit první, protože si myslím, že eh, některé, některé ty otázky mířily spíše na komisi, takže pokud komise bude chtít hovořit první, tak mi to nebude vůbec vadit. Jak si přejete, říká předseda. Dobře, tak já se vynasnažím odpovědět na ty velice zajímavé otázky. Začnu eh, nejspíše tím bodem, eh, o kterém se zmínili mnozí z vás. My bychom velice rádi věděli více o těch reálných tocích pacientů eh, podle této směrnice a eh, podle nařízení. Velice rádi bychom eh, udělali více. Můj tým a já osobně, my jsme strávili drahnou dobu tím, že jsme zkoumali tyto toky, snažili jsme se zjistit, kam lidé míří, a e, snažili jsme se e, spekulovat e, konstruktivním způsobem o tom, jaké faktory zatím stojí. Protože samozřejmě, když se podíváte na ta čísla, tak není logické, aby Francie měla nejlepší zdravotnický systém na světě, když eh, posílá eh, mnoho lidí léčit se jinam. Vypadá to nepravděpodobné, že z Francie by lidé odcházeli na tolik míst na světě, aby tam získali lepší zdravotní péči. Je to možné v případě jednotlivých chorob, ale nevypadá to jako ten hlavní faktor. Francie je ale jeden z těch členských států, které nerozlišují mezi těmi dvěma mechanismy, mezi směrnicí a nařízením, pokud to chápu správně. Takže eh, dvě třetiny těch čísel eh, terapii v jiných členských státech pochází z členského státu, který to nerozlišuje. Takže tam máme problém s čísly. A komise ve svých odpovědích uvedla, a ti z nás, kdo žijí v jiném členském státě, než kde jsme se narodili, u nás je nejpravděpodobnější, že se budeme vracet domů za lékařským eh, zákrokem. Takže je možné, že celá řada přeshraniční léčby eh, pod těmito dvěma mechanismy eh, jsou lidé, kteří pracují v nějaké zemi a dá se to vyčíst z těch čísel, že například lidé z Estonska, kteří pracují ve Finsku, si vezmou ve Finsku eh, lékařský předpis a předloží ho doma v Estonsku. To by mohlo souviset s transparentností cen. Bylo by nesmírně zajímavé mít více informací o těchto trendech. Musíme ale pracovat eh, s čísly, která máme, a komise musí pracovat s čísly, která, která má. Paní Mec řekla zásadní věc. Pokud jde o složitost toho systému, tak jak se pacientovi jeví. Je více než jeden mechanismus pro plácení. Já asi brzo budu mít taky přeshraniční zdravotní problém, omlouvám se. Myslím, že bychom po pacientech chtěli příliš, aby chápali, jak přesně ty mechanismy fungují. A kdybych se to snažil nějak zkoumat ve střednědobém horizontu, tak bych chtěl, aby to byla jakási evaluace způsobu, jak ten rámec zjednodušit. To si myslím, že by eh, nám hodně prospělo. Pak jste se také ptali na důchod. Já si myslím, že některé ty toky, které jsme zaznamenali z, ze studených zemí směrem do teplých zemí, tak eh, ano, samozřejmě takový trend tam je. Pokud jde o zavádění IT systému, tak já si myslím, že tohle je širší téma komise, nikoli pouze eh, DG Santé a je potřeba se nějak zamyslet nad projektovým managementem u složitých IT projektů. A je patrně potřeba vymyslet nějaký lepší rámec toho, jak by to mohlo fungovat a jaké výsledky by to mělo přinášet. Uvědomuju si, že historie pokusů o zavedení eh, elektronické výměny, výměny dat o zdravotnictví i uvnitř členských států na národní úrovni by bylo extrémně těžké, protože i členské státy mají rozdílné interní systémy a tak dále. V té zprávě píšeme, že někdy, eh, když vidíme nějakou vazbu mezi jedním členským státem a druhým členským státem, tak to neznamená, že každý poskytovatel zdravotní péče nutně eh, komunikuje eh, v rámci členského státu, celého členského státu. Jejich počet může být velmi omezený. Takže je nesmírně těžké tam zprovoznit nějaký takový projekt. A upřímně řečeno, věci se vyvíjejí a mě by zajímalo, nebo já si sám říkám, jestli tento centralizovaný přístup bude vypadat eh, moderní za deset let. Nejsem si jistý, jestli, bude vypa- jestli vypadá moderně nyní, jestli za pět let to ještě budeme považovat za řešení. Já tedy žádné řešení nemám, ale nemyslím si, že odpovědí na omezený úspěch některých těchto projektů je vyčlenit na ně více zdrojů a dát jim více času. Při nejmenším občas bychom mohli uvažovat o tom, zda neexistuje i jiná cesta, jak vyřešit problém. Tak já si myslím, že jsem odpověděl na ty otázky, u kterých se cítím povolán odpovědět. Ještě velice rád eh, doplním konkrétní odpovědi na některé věci. Rád bych si vzal slovo ještě po té, co promluví komise, jestli je to vůbec možné. Děkuji vám. Děkuji za odpovědi a nyní dostane slovo eh, paní ředitelka z DG Santé. Děkuji vám moc krát a děkuji účetnímu dvoru za zprávu, která nám neocenitelným způsobem pomůže v naší práci, zejména ve vztahu s členskými státy. Protože je třeba nezapomínat, že zdravotnictví je v kompetenci členských států, což si uvědomujeme eh, velice, eh, pokud jde o eh, výměnu údajů o pacientech a lékařských předpisů protože vývoj na národní úrovni eh, má značný dopad na tu výměnu. A to i pokud jde o evropské referenční sítě. Ty jsou, eh, a o to, jak jsou integrovány do národních systémů. Rádi bychom chtěli poděkovat účetnímu dvoru, protože jeho zjištění nám pomohou dále implementovat směrnici. Pokud jde o směrnici samotnou, musíme připomenout, že máme dva právní rámce, je to nařízení 83 a směrnice. Jsou to komplexní ekosystémy, a my jsme se snažili poskytnout národní kontaktní body, respektive národním kontaktním bodům jsme se snažili poskytnout informace ohledně e, výkladu a vzájemné souhry těchto dvou legislativních aktů, kdy jeden upravuje podporu pro zahraniční péči v cizině, zatímco druhý upravuje vztah vztahy pacienta, který pobývá v jiném členském státě než jeho domovský členský stát. Tím se například vysvětluje, jaké jsou rozdíly eh, v pojmu příjemce mezi nařízením a eh, směrnicí. Například 2 miliony držitelů eh, evropské karty pojištění těží k zdravotní péči podle nařízení, zatímco podle směrnice eh, méně eh, osob žádá o léčbu v cizině. Patrně jde ale o normální vývoj a my se každopádně snažíme posílit podporu pro národní kontaktní místa. Eh, dali jsme jim k dispozici sadu nástrojů, přeložili jsme to do všech jazyků, poskytujeme jim informace, včetně informací o evropských referenčních sítích pokud jde o digitální infrastrukturu e-health. Musíme si od začátku uvědomovat, že jde o velice novátorský přístup k výměně údajů mezi orgány. Je to založeno na dobrovolnosti. 22 členských států by mělo začít s výměnou informací do roku 2022. Bude to probíhat ve vlnách a předpokládáme, že ostatní členské státy se připojí do roku 2027. Letos no, no, dostanou speciální podporu v rámci Connecting Europe Facility, eh, takže vlastně tím uzlovým, uzlové body eh, tohoto projektu budou ty národní kontaktní body, ty mohou počítat s penězi z Connecting Europe Facility. Ale eh, zase Úroveň rozvoje do značné míry závisí na úrovni infrastruktury na eh, národní úrovni. A nedávno některé členské státy zavedly zájem, který, zavedly zákon, který požaduje zavedení elektronických zdravotních karet. Ta situace je tedy velice různorodá. Máme tu ty, kteří jsou vepředu, kteří už zahájili výměnu dat. My to monitorujeme kvartálně a na konci druhého kvartálu jsme měli informace zejména z Finska a Estonska, a v tehdejší době eh, jsme měli asi 2700 eh, lékařských předpisů vydaných finským občanům v Estonsku. A kromě těchto bilaterálních kontaktů jsme zjistili, že to vzrostlo asi na 4200, konkrétně 4213 za poslední rok. Potom tu máme informace z Lucemburska, České republiky a Chorvatska, eh, které eh, budou obsaženy v kvartální zprávě z letošního podzimu. Malta a Portugalsko také získali zelenou od sítě e-health k zahájení výměny informací takže teď eh, se posunuli jaksi do výrobní fáze, jak se tomu říká v našem žargonu, a eh, doufáme, že budeme moci ohlásit více v nejbližších měsících. Je jasné, že situace eh, interoperability je poměrně nevyrovnaná Snažíme se uh, poskytovat podporu členským státům ve výměně elektronických zdravotních karet, proto jsme vydali doporučení ohledně používaného formátu, ohledně standardu a specifikací a také ohledně podmínek, které by zajistily tu výměnu bezpečně. Očekáváme, že až eh, bude implementována výměna snímků, laboratorních výsledků a dalších, tak to bude spojeno s eh, elektronickou zdravotní kartou. Možná ne mezi členskými státy, ale při, při nejmenším mezi těmi tedy členskými státy, které jsou jaksi eh, v popředí, protože nebo které jsou v odlehlé poloze, protože eh, by to mohlo vést k úsporám. Nemuseli by se opakovat ty též testy, eh, složité skeny, laboratorní eh, rozbory a tak dále. Pokud jde o ERN, tak to je komplexní projekt, do kterého se zapojuje momentálně 300 eh, nemocnic zapojených do 27 ERN a teď eh, probíhá proces přidružených partnerů, což jsou vlastně nemocnice, které fungují jako referenční body pro pacienty se vzácnými chorobami, tak aby bylo zajištěno lepší pokrytí ERN eh, e na národní úrovni. Myslím, že máme přes 200 poskytovatelů zdravotní péče z některých členských států, kde tento proces pokračuje a hodláme také v nejbližších týdnech eh, zveřejnit výzvu pro nové členské státy, ale je jasné, že je to proces, který musí mít podporu na národní úrovni. My podporujeme jednotlivá ERN s naším nástrojem, kde mohou diskutovat o případech vzácných onemocnění. A už máme přes 740 panelů e, určených k diskuzi o těchto případech. Přes 200 lékařů je zapojeno do systému, vyměňují si informace, my s nimi spolupracujeme na tom, aby ten systém byl e, jaksi dynamičtější, uspůsobenější jejím potřebám. Pracujeme také s koordinátory z členských států, podporujeme ERN pomocí integrace zdravotnických systémů a e, snažíme se o to, aby členské státy přijaly prohlášení o integraci. ERN podporujeme v monitoringu. Je to v podstatě neustálý proces, který se vyvíjí a bude trvat nějakou dobu, než se zjistí, jaké výsledky přináší ERN. V roce 2000 až 2023 proběhne vyhodnocení ERN. Spolupracujeme s nimi také v oblasti výzkumu a vývoje protože to je důležitá přidaná hodnota ERN pro vzácná onemocnění v Evropě. Nejsou to samozřejmě jednoduché záležitosti a e, já chci opět zdůraznit roli členských států a také vaši roli, protože vy podporujete jejich práci na národní úrovni. Pokud jde o financování, e, Evropský sociální fond Plus má ustanovení ohledně podpory ERN, e v oblasti administrativy. Tam získávají zhruba 1 milion euro po dobu pěti let, tedy 200 tisíc eh, euro na rok. To není mnoho peněz a proto úsilí členských států, které podporují koordinátory na národní úrovni, ať je to Francie, Německo nebo Belgie, které to provádějí systematicky, tak eh, veškeré takovéto úsilí vítáme. Vítají ho eh, jak koordinátoři, tak i, združi, tak i organizace pacientů. Evropský víceletý finanční rámec v rámci programu Digitální Evropy počítá s další podporou IT infrastruktury. Už nyní poskytujeme podporu přes Connecting Europe Facility, to jak na evropské úrovni, tak na úrovni koordinátorů, kde budou vznikat helpdesky pro nemocnice. Je to složité, je to nové, je to inovativní. Je to projekt, kdy komise, členské státy a koordinátoři a vy v podstatě jdou ruku v ruce v zájmu pacientů se vzácnými onemocněními. Na této cestě musíme pokračovat, protože výsledky jsou povzbudivé, ale je jasné, že před námi je mnoho výzev a pouze komise sama to nezvládne. Potřebujeme, abychom všichni, eh, aby, abyste všichni byli s námi. A doufám, že zpráva Evropského účetního dvora a vaše podpora nám pomůže posunout se vpřed. Děkuji vám moc krát. Děkuji vám. Dívám se dokola. Přeje si ještě někdo vystoupit? Máte nějaký dotaz? Nebo zůstal ještě nějaký dotaz nezodpovězen? Ano, vidím. Ještě jeden se hlásí. Děkuji. Eh, děkuji za vaši eh, prezentaci a za eh, pozitivní angažmá, tak byste zvýšili mobilitu pacientů v rámci EU. Já si myslím, že přezraniční zdravotní péče a možnost, aby evropský občan vyhledal zdravotní péči, a tak, aby to bylo částečně či celkově proplaceno, tak to je jeden z nejpraktičtějších a nejkonkrétnějších eh, eh, výdobytků eh, posledních let v oblasti zdravotnictví. A je velmi důležité, abychom měli dobrou implementaci této směrnice. Existují tady dvě bariéry, pokud jde o pacienty. A Eh, tam jde o eh, eh, službu zdravotní péče v tom jiném členském státě. Za prvé je to ten systém úhrad, protože to si každý, je to hodně na členském státě. A potom to přímo souvisí s možnostmi a s rozpočty členských států. Já jsem se na to zeptal předsedy zdravotní Mm, sociálního zabezpečení v Rumunsku a zjistil jsem, že ten rozpočet pro ty úhrady je velmi malý. A jsem přesvědčen, že se to týká i ostatních členských států. A zase v jiných členských státech ta byrokracie je velmi komplikovaná, všechny postupy a mnoho pacientů Eh, prostě vůbec eh, o to proplacení eh, nepožádají, protože se jedná o malé částky a potom tu další velkou překážkou je to předběžné schválení. Proto je potřeba toto sledovat a zjistit, v jakých případech je to předběžné schválení potřeba, i když k tomu není žádný důvod. Co se týče Eh, sítě ERN, tak to je úspěch, rozvíjí se to v mláčenských státech a eh, velkou výzvou budoucnosti bude propojenost a interoperabilita mezi těmito systémy. Eh, protože pokud můžeme propojit zdravotní záznamy v jednotlivých členských státech, tak tím se zlepší efektivita a kvalita poskytované péče pro pacienty, kteří vyhledávají zdravotní péči ve více než v jednom členském státě. Děkuji. Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí. Eh, myslím, eh, že tedy eh, část vašeho vyjádření už byla částečně zodpovězena. Ještě chcete na to zareagovat? Pokud jde o podporu pro členský stát, eh, co se týče systému eh, pro placení nákladů, tak my, co děláme v komisi, máme bilaterální dialog, také máme semináře pro osvědčené postupy a také eh, se to týká otázky porušení v případě implementace směrnice. A potom, co se týče těch eh, syrotčích léků, tak to není pokryto směrnicí, ale eh, eh, komise se zabývá posouzením této legislativy. Děkuji. Poslední připomínka paní Mec. Mám ještě poslední dva dotazy. Já bych chtěla vědět, zdali ta síť ERN e zda by komise nemohla přijít s důrazným doporučením, že síť ERN by měla být oficiálně zahrnuta do zdravotnického systému. Tam máme potom tu otázku udržitelnosti a financí. To je dotaz pro komisi. A pro vás, pro Evropský účetní dvůr, je následující dotaz. E, zdali Tady padl dotaz od kolegy, který sedí přede mnou. Pokud eh, provedete analýzu plusů a minusů této otázky eh, předběžného schválení, protože určitě jsou argumenty pro eh, toto předběžné schválení. Analyzovali jste to? Samozřejmě to omezuje svobodu pohybu v případě péče, ale analyzovali jste tuto otázku a to už je můj opravdu poslední dotaz. Velmi stručně, prosím. Já eh, předtím jsem nehovořil o osvědčených postupech, pokud je o poskytování informací. Eh, můj tým mi řekl, že Švédsko eh, je dobré v poskytování informací a v tom, co se potom bude dít v procesu. Souhlasím s tím, že Eh, to, že se proplácí různé věci v jednotlivých členských státech, tak to má dopad na to předběžné schválení. Nevím, eh, jak se k tomu stavit, protože zdravotnictví je v pravomoci členských států a pokud členské státy mají odlišné způsoby zdravotnické péče, eh, tak by se to asi komplikovaně řešilo na hranicích. A potom ano, eh, mnoho českých států má strategii pro vzácná onemocnění a my jsme se na to pozorně zaměřili a bylo by zajímavé zjistit, eh, eh, kolik českých států mm, zapojilo strategii pro vzácné onemocnění do té přeshraniční výměny. A to by asi bylo zajímavé se na to podívat v rámci těch národních anket. A to jsem ještě chtěl říci a komise se určitě ještě vyjádří. Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí, tak si myslím, že tímto můžeme tento bod uzavřít. Pro náš výbor je přezraniční zdravotní péče velmi důležitá, tak budeme eh, si budeme o tom v budoucnosti hovořit ještě mnohokrát. A než eh, ukončím eh, tuto dopolední schůzi, tak bych chtěla říci, že budeme pokračovat ve 14.30 a na programu bude výměna názoru s komisařem Velou. Bude se to týkat eh, biologické rozmanitosti a přeji vám dobrou chuť a uvidíme se odpoledne.